Dear colleagues, I would like to start the meeting because we are having just one hour till Vážení kolegové, prosím, abychom zahájili naši schůzi, protože již máme prakticky jenom nějakých 45 minut na tuto výměnu názorů, která nás nyní čeká. Čili zahájíme schůzi. Nejprve přijetí pořadu jednání. Tady bych chtěla upozornit, že je tady eh, žádost paní Rile, která je zpravodajkou ke zprávě, která se má předpokládat dnes v 17.30, ale vzhledem k tomu, že paní kolegyně Rýle se v 17.30 nemůže dostavit, tak nás požádala, zda tento bod bychom mohli zařadit ještě po hlasování, pokud to stihneme. Pokud to nestihneme, tak to zkusíme probrat někdy odpoledne v nějakém jiném termínu. Jinak tady další žádosti o změnu pořadu jednání nemám, takže předpokládám, že pořad jednání považujeme za přijatý. Také vás chci informovat, že schůze je živě vysílána přes internet. A dále bych vás chtěla informovat, že ty časy, které máme v pořadu jednání, jsou skutečně jenom orientační, protože někdy dojde k prodlevě, někdy naopak to stihneme rychleji. Takže Nelze očekávat, že to všechno proběhne přesně na čas. Dále tady máme bod číslo 2, schválení zápisu ze schůzí, jednak 11. až 12. července a dále tady máme ještě jeden zápis, tedy 17. až 18. září, ale tady tento druhý zápis zatím není k dispozici. Bod číslo 3, sdělení předsedkyně tady nemám žádná sdělení, která bych vám chtěla předat, čili pojďme rovnou k bodu 4, to je velice důležitý bod. Pro náš výbor je to výměna názorů s Kostisem Hazidakisem, řeckým ministrem pro rozvoj, ale také se zabývá celou řadou dalších agent a témat v rámci řecké vlády. Já bych tedy chtěla dát slovo panu ministrovi, který se s námi podělí o všechno to, co považuje za důležité a následně proběhne výměna názorů, otázky a tak dále. Prosím. Thank you, President. I would like to... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve všem poděkovat paní předsedkyni Danitě Hybnerové, všem kolegům. Jistě plně chápete, že já toto místo považuji za velmi blízké. Byl jsem totiž poslancem v letech 94 až 2007, tedy 13 let, a byl jsem zpravodajem pro předchozí balíček týkající se politiky soudržnosti a strukturálních fondů. Tudíž, jak jsem řekl, je mi tady všechno takové povědomé, kromě této budovy, protože tato budova je nová. A celá řada členů tohoto výboru tady zůstalo již od té doby, co jsem tady byl i já. Jistě, to tak je. Ale co je o rozliš, co je jiné? Jiná je ta hospodářská situace. Já, když jsem opouštěl parlament v roce 2007, tak jsme se nemuseli potýkat s takovou tou dramatickou krizí. A to se týká zejména mojí země, protože my skutečně se nacházíme uprostřed velmi závažné krize a musíme se ze všech sil snažit tuto krizi co nejdříve překonat. Já bych nejprve eh, v úvodu svého stručného vystoupení chtěl pohovořit o těch překážkách, s nimiž se v Řecku potýkáme. V zásadě jsou to tři různé překážky. Za prvé obnovit důvěryhodnost a kredibilitu naší země. Za druhé realizovat strukturální reformy a za třetí vyřešit problém likvidity, který ohrožuje naše hospodářství. Nejprve tedy to první téma. Bitva o získání důvěry. To je jakýsi první pilíř našich snah. Aha. musím vám říci, že řecká vláda, řecký premiér, všechny tři strany podporující parlament a řečtí občané jsou odhodláni tuto bitvu vybojovat, protože to je bitva naší generace. My víme, že důvěra, důvěryhodnost je důležitá a musíme přinášet příjemná překvapení. Chtěli bychom zdůraznit, že to naše odhodlání, a to slovo odhodlání skutečně bych chtěl odtrhnout. Tudíž řecká vláda se pokusí za každou cenu přijmout nezbytná opatření, tak, abychom všechny přesvědčili, že jsme ještě nejsme ztracený případ, že jsme tady s vámi, že jsme součástí Evropy. Protože my jsme Evropané a chceme zůstat v Evropě, chceme zůstat v eurozóně. A jestliže naše odhodlání přetrvá, tak věřím, že to bude už 50 našeho úspěchu. Já mám pocit, že po volbách došlo ke změně klimatu a my skutečně musíme v té bitvě pokračovat tak, abychom to prostředí, to ovzduší změnili kompletně. Čili ten první pilíř a zároveň ta první překážka a ten základ našeho úsilí je tady ta bitva o nové získání důvěry a my v tom budeme i nadále pokračovat, budeme se snažit uspět a budeme se snažit, jak jsem ji řekl, příjemně překvapovat, příjemně překvapovat trhy, investory a všechny naše partnery v Evropě. Dále strukturální reformy. To je také zásadní téma. Musíme se snažit zlepšit naši konkurenceschopnost a abychom to dosáhli, musíme skutečně pokročit ve strukturálních reformách. Naše ministerstvo, ministerstvo rozvoje a infrastruktury se musí stát jakýmsi ministerstvem pro strukturální reformy. V srpnu jsme vyhlásili 10 konkrétních cílů, které se zaměřují na taková témata, jako je privatizace eh, či zadávání veřejných zakázek. Zabýváme se liberalizací trhu, mm, právou strukturálních fondů. Veškeré tyto cíle byly zároveň podpořeny také Evropskou komisí. Rozhodli jsme se jmenovat projektové manažery, koordinátory pro každý z těchto cílů a stanovili jsme jasné časové rámce pro to, abychom splnili naše závazky, abychom splnili naše cíle. A jsme na té cestě trojka si toho je jasně vědoma. Mohu uvést některé příklady. Například, za prvé, jsme představili nový investiční zákon, zákon o investicích, který probíhá, prochází momentálně veřejnou konzultací chceme, aby ministerstvo bylo jako jediným licencovým orgánem poskytujícím licence, tak aby došlo ke zlepšování investic. Chceme dát investorům možnost sebehodnocení, tak abychom snížili byrokracii a abychom se stali zemí, která podporuje podnikání. Dále chceme podepsat smlouvu s OECD, tak abychom snížili takzvaný ten balíček pro vyhodnocování konkurenceschopnosti, tak abychom omezili vstupní bariéry ve spolupráci s touto mezinárodní organizací. Víme totiž, že liberalizace naší ekonomiky je velice důležitá jak pro konkurenceschopnost naší země, tak pro spotřebitele. Co se týče zadávání veřejných zakázek, tak zde chceme vyřešit určité nedostatky, třeba tím, že přijmeme opatření pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Také se snažíme postoupit v oblasti privatizačních projektů. Například e, řešíme železnice a vyjednáváme s komisí, abychom vyřešili problematiku státní podpory tak abychom mohli zahájit právě proces privatizace. Čili to je vše, co se týče seznamu některých těch příkladů. Těch příkladů je ještě celá řada další, celá další řada, mohl bych pokračovat, ale myslím, že to zatím stačí. Ještě jednou opakuji, chceme skutečně postupovat, pokračovat v těch strukturálních reformách a poté, co tedy jednak obnovíme důvěru v naší zemi, tak právě ten postup strukturálních reform je naprosto zásadní, protože takto pomůžeme naší zemi překonat všechny ty vážné problémy, s nimiž se momentálně potýká. Veškeré toto úsilí, tedy obnovení důvěry a postup strukturálních reform, závisí v zásadě na nás. Na nás v Atenách, na nás v Řecku. Je zde ovšem také ta třetí překážka, která již na nás nezávisí. A ta v zásadě závisí na vás, zde v Bruselu. A to hovořím o likviditě. To je možná ten největší problém, který nyní v Řecku máme. Po těch škrtech, který jsme které jsme měli loni na jaře, tak náš bankovní systém je v podstatě jenom prázdnou slupkou a nefunguje účinně. Proto dohoda s trojkou, která má zajistit rekapitalizaci našeho bankovního sektoru, je nezbytným předpokladem pro to, abychom mohli dále pokračovat a vyřešit problém s likviditou. Rovněž jsou zde ale veškeré ty závazky, které veřejný sektor musí vyplácet soukromému sektoru a my jsme zde také s trojkou se snažili dohodnout na tomto cíli. Aniž by byla zajištěna tato likvidita, nemůžeme pokračovat v našem úsilí. Nemůžeme vytvořit v takovém případě předpoklady pro růst naší ekonomiky. Nesmíme propadat nějakým iluzím. Musíme propojit úsporná opatření s prorůstovými opatřeními, protože jinak úsporná opatření fungovat nebudou. Jak jsem již řekla, my jsme připraveni přijmout tato velmi přísná úsporná opatření, ale zároveň musíme pochopit, že bez skutečného prorůstového balíčku eh, to fungovat nebude. Krach Řecka by znamenal krach Evropy. A to prostě není možnost. Musíme se tedy dohodnout s trojkou na vyřešení problému likvidity, abychom znovu nastartovali náš bankovní sektor a zároveň by Evropa měla splnit své sliby, co se týče takzvaného toho Marshallova plánu pro Řecko. My tady nehovoříme o nějakých nových penězích z dalších hlavních měst Evropy. Chápeme samozřejmě ty problémy, které by měly vnitrostátní parlamenty s tím, že by měly poskytovat další peníze Řecku. Hovoříme o skutečném celoevropském přístupu z Bruselu. Nejtypičtějším příkladem je nový víceletý finanční rámec. Já vím, že tady probíhají jednání a vyjednávání a diskuse, abych to řekl tak nějak zdvořile, eh, že se hodně hovoří o tom příštím programovacím období. Já jsem minulý týden byl v Bratislavě, kde jsem hovořil o tomto tématu s takzvanými těmi přáteli soudržnosti. Vážení přátelé, jak to dopadne s dalším víceletým finančním rámcem a Řeckem, je, řekněme, poněkud zvláštní. My jsme země, v níž dochází k možná nejdramatičtějším poklesům oproti předchozímu návrhu komise. Ta snížení je skutečně o nějakých 40%, když si to porovnáme se současným programovým obdobím. Takže jistě zcela chápete, že to je něco, co ne, nemůžeme nijak odůvodnit. Dobře, já chápu, že komise se snaží aplikovat takzvanou tu berlínskou metodiku, která se začala uplatňovat někdy v roce 99, čili vzali se v potaz situace v letech 2007 a 2009. To je ovšem období před krizí, to je období, které je již pro nás zcela nerelevantní. Letošní rok je pátý rok recese. Recese o nějakých 25 a tato recese tam vůbec v těch nových plánech zohledněna není. Čili příští měsíc se má rozhodnout o přidělení prostředků, aniž by ovšem byly vzaty v potaz tyto velmi důležité skutečnosti. A my musíme našim spoluobčanům v Řecku ukázat, že Evropa je solidární a dává nám tyto 40% škrty. To je, jsou, a přitom, jak říkám, to jsou skutečně největší škrty v porovnání s jakoukoliv další evropskou zemí. Takže ano, já opakuji, my jsme připraveni a odhodláni dále bojovat o naši zemi, je to boj celé naší generace. Ano, také mohu zopakovat, že jsme odhodláni, my jsme odhodláni, premiér je odhodlán učinit veškeré příslušné kroky a fiskální opatření, aby byla tato krize vyřešena. Ano, zároveň jsem zde také proto, abych potvrdil, že jsme rozhodnuti postupovat ve strukturálních reformách, provést liberalizaci naší ekonomiky a zajistit konkurenceschopnost řetka. Ano, jsme odhodláni nést veškeré politické náklady, a postupovat, pokračovat, ale zároveň potřebujeme vaši solidaritu. Úsporná opatření musí být propojena se skutečným prorůstovým balíčkem. Abychom tohoto ovšem dosáhli, tak možná první věc, kterou musíme učinit společně, je, že vytvoříme skutečný balíček soudržnosti pro to příští programové období. To je tedy v zásadě to, co jsem vám chtěl říci. Nechci to již dále rozvádět, ale prostě Řecko potřebuje solidaritu Evropy, o tom není pochyb. Stejně tak jsem přesvědčen, že parlament toto chápe a mohu ještě jednou zopakovat, že my jsme odhodláni učinit to, co je zapotřebí. A jestliže během nadcházejících měsíců uvidíte to odhodlání řecké vlády, tak pochopíte, že jsme se ponaučili v naší minulosti, že jsme se rozhodli stát se skutečnou evropskou zemí, skutečnou konkurenceschopnou ekonomikou. Rozhodli jsme se ignorovat politické eh, respektive neignorovat politické náklady, ale nemůžeme v tom zůstat sami. Řecko potřebuje solidaritu Evropy a já jsem přesvědčen, že vy nám tu solidaritu poskytnete. Um, thank you, Minister, very much. I would like to say that we have half an hour. Děkuji mnohokrát. Nyní bych chtěla upozornit, že na diskusi máme přibližně půl hodiny, takže prosím všechny, kdo si přejí vystoupit, aby se přihlásili, tak abych viděla. Samozřejmě ano, také hodně kolegů z Řecka se hlásí. Chci vás však upozornit, že nemůžete hovořit déle než dvě minuty, protože jinak by pan minister neměl možnost zareagovat a dále nás čeká ještě hlasování, takže opravdu musíme se omezit jenom na tu půl hodinu, čili prosím, aby tady nezaznívily nějaké veliké projevy a prosím, slovo má pan kolega Lambert. Děkuji mnoho, mnohokrát. Věřím, že můžeme hovořit tak, abychom byli struční a co nejvýstižnější. Děkuji, děkuji vám za to, co jste nám tady řekla. Přesto jsou tady ještě nějaká skrytá tajemství. Máme tady teď ten postup spolurozhodování, takže e, řešíme to ve spolupráci i s radou a tam jste i vy. Zároveň ale prostě došlo k určitým změnám, nějakým změnám nařízení, ale do jisté míry zůstává trošku záhadou, jak se vám to podařilo, protože není vůbec jednoduché vybojovat něco s radou, to my víme. Zároveň je velmi důležité, že jste tady a poskytujete nám veškeré tyto informace napřímo. Čili já to vezmu stručně a zeptám se vás, jakým způsobem vnímáte to, že ty změny, které jsme e, nedávno učinili v oblasti příslušných nařízení, tak aby byla Řecku dána větší možnost absorbovat stávající prostředky. My jsme tady měli několik setkání v rámci pracovní skupiny. Před rokem a půl jsme jeli do Řecka s naší delegací, abychom se seznámili s tím, jak to tam funguje. Takže možná byste nám mohl něco říci o té politice e, soudržnosti, jak to přesně tedy funguje. Ano, dále solidarita, dobře, samozřejmě to je pravda, eh, to, co tady říkáte. Musíme všichni společně se snažit eh, zasazovat o opravdu funkční politiku soudržnosti. Ale další věc je to, aby ti, kdo jsou v eurozóně a nyní řeší finanční problémy, zacházejí tak daleko, že říkají, dobrá, v rámci eurozóny chceme mít do budoucna více vlivu na rozpočet, ale to by v podstatě mohl být konec veškerého konceptu soudržnosti. Čili od toho my se odklánět jistě nechceme. Děkuji. Děkuji, Konstanc Leclerc. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je mi skutečným potěšením vás tady znovu vidět a přeji vám hodně štěstí a úspěchů ve vaší práci, v tom, co děláte ve vaší zemi. A chtěla bych vás ujistit, že výbor pro regionální rozvoj Řecko i do budoucna bude podporovat. Jak ji řekl Lambert, my vás eh, sledujeme, sledujeme vaše kroky jako zpravodaje pro všeobecné nařízení. Máme tady teď postup spolurozhodování, což nám práci zcela neusnadňujeme, ale snažíme se ze všech sil. A také musíme bojovat o finanční rámec a to není snadné. Máte zcela pravdu v tom, že ano, potřebujeme více peněz, ale rada a přátelé těch lepších, eh, rozumnějších výdajů zase si prosazují svou, takže není to vůbec jednoduché, ale já doufám, že se to nějak podaří, protože i německá kancléřka již nyní také pochopila, že to není jenom o úsporách, úsporných opatření, ale zároveň o prorůstových opatřeních, že se to musí vzájemně propojit. Potom tady mám jednu otázku. My jsme se potkali Eh, již před nějakou dobu v Řecku v rámci pracovní skupiny a chci se zeptat, jakým způsobem tam byla rozjeta ta práce eh, tady této pracovní skupiny. Je tady nějaká naděje, co se týče toho boje s nezaměstnaností? A co bychom ještě mohli udělat dalšího, abychom vás podpořili v boji proti krizi? Děkuji, Oldřich Vlasák. First, I would like also very much to welcome you, Kostas, here. Děkuji. Nejprve mi také dovolte vás tady, Kosty, si přivítat v našem parlamentu. Mám velmi stručný dotaz. Já vím, že vy jste ve velmi úzkém kontaktu s Kyprem. Chci se zeptat, máte nějaké zvláštní vztahy nebo nějaké vyjednávací cesty, které by vám mohly pomoci vyřešit tuto situaci? Protože, protože to je to předsednická země. A za zelené Pan Uzaholas. Eh, Děkuji, pane ministře. Vy jste teď tady v Evropském parlamentu a pokud je o Řecko, to je ve velmi obtížné situaci, to je pravda a platí to také pro finanční trhy v Evropě. Říkali jsme, že úsporná opatření nemohou být jediným řešením. Potřebujeme další opatření, abychom se z toho dostali, to znamená národohospodářská opatření a prorůstová opatření. Já tu chci říci, že se musí také modifikovat eh, podmínky tak, aby Řecko dosáhlo uh, zisku, aby se dostalo do pozitivní situace. Chci se zeptat, zda tarifní vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci nesouvisí s kohezí, se soudržností. E, já si myslím, že evropští poslanci budou sledovat situaci s velkým zájem. Ještě jedna věc. Také v důsledku krize máme teď zrychlené řízení. To znamená, že je možné vydávat eh, nové zákony rychle. My v Evropském parlamentu si ale myslíme, že s krizí bychom měli bojovat také formou sociální soudržnosti. A ještě jedna věc, pokud je o privatizaci, to znamená vodohospodářských a dalších podniků. O tom se také trojka bavila, je to článek 158 a komise řekla, že tady je potřeba zachovat neutralitu, pokud jde o hospodaření s vodou, o vodohospodářské podniky v oblasti státního a soukromého sektoru. Nicméně Parlament nedávno vydal zprávu a v té jsou některé otázky z této oblasti a ještě malé a střední podniky, to je můj další bod. O těch ty byly v dřívějším období a finanční prostředky z ESPA a dalších fondů se k těmto malým a středním podnikům prostě nedostanou. Ti, kteří by chtěli, úvěr u banky, nemají přístup k těmto prostředkům a i na to bychom měli dbát a měli bychom to mít na paměti při dalším jednání s komisí, protože střední vrstva je vlastně páteří řecké společnosti. Je třeba udělat vše proto, aby veřejné prostředky nešly pouze na něco, co neprospěje nezaměstnaným a míra nezaměstnanosti je velmi vysoká a spousta mladých je mezi nimi také. Děkuji. Já vám děkuji, ale prosím skutečně o maximální stručnost, takže ještě jednou. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, jsme rádi, že jste dnes přišel do našeho výboru. Vy to tu znáte. Vy jste tady přispěl k politikám, které byly rozhodující pro oblast Evropy a její soudržnosti. Hovořil jste o prorůstovém balíčku, který by pro Řecko měl být připravený s tím, že je třeba podpořit hospodářský rozvoj a rozmach víme, že eh, se to připravuje, ale docela by nás zajímalo, jaké eh, opatření konkrétně, jaká opatření, tak abychom věděli, jaké finanční prostředky půjdou do Řecka. Je to také otázka spolupráce s Evropskou investiční bankou a tady se vždy hovořilo o tom, že ty práce se spožďují. Eh, v našem výboru Regio jsme to probírali a zajímá nás, jak daleko pokročila tato záležitost, jakým způsobem můžeme přispět my ke zdaru této věci, protože, pane ministře, my chceme samozřejmě dosáhnout toho cíle, který bude stanovený tak, abychom uspěli. Děkuji a prosím pana ministra o reakci. The questions regarding, uh, Děkuji mnohokrát. Eh, ty dotazy týkající se zprávy a řízení strukturálních fondů, to, co tady říkala paní Krás a pan Van Nistelrooy, tak my tu bitvu vedeme na třech různých frontách. V první řadě zjednodušení příslušných postupů. A mimochodem zítra mám tiskovou konferenci, na níž oznámím první kroky ke zjednodušení těchto postupů, ke e, zvýšení právě absorční kapacity strukturálních fondů. My v tomto úsilí i nadále budeme pokračovat a v tom memorandu je e, dohoda o tom, že bychom to chtěli dokončit do konce roku. Za druhé, druhá fronta, kde vedeme ty bitvy, je podpora některých projektů. Máme projektové manažery, kteří se snaží zlepšit ty problémové oblasti. A já doufám, že v nejbližší budoucnosti dosáhneme význačných úspěchů. Eh, za třetí, absorpční kapacita. Tak my se snažíme dělat, co můžeme, ale mohu vám říci, že navzdory tomu negativnímu pohledu na naši zemi, tak přesto ta absorpční kapacita je u nás nadprůměrná. Jsme nad evropským průměrem, co se týče té míry absorpční kapacity. Jsme na úrovni 45% a přitom evropský průměr je nyní 41%. Zejména co se týče ERDF, tak tady v Řecku jsme na 49% a proti tomu je to 48% v Německu a 41% je průměr. Takže to je jenom pro dokreslení celkové situace. Dále, co říkala paní Krell, rozumnější, eh, lepší výdaje. Samozřejmě, my jsme také proto. My jsme také tomu nakloněni, ale eh, ono lepší výdaje neznamená méně výdajů, to určitě ne. Musíme mít na paměti, že HDP společenství se snižuje Ale tím, že bychom snížili ještě balíček soudržnosti, tak by došlo jaksi ke dvojitému snížení. To je potřeba si uvědomit. Ano, my spolupracujeme s příslušnou pracovní skupinou a ta spolupráce je přínosná a užitečná. Oni nemusí intervenovat všude, oni intervenují jenom tam, kde to přináší určitou přidanou hodnotu, jako například podpora exportu nebo poskytnutí technické pomoci v oblasti NSRF, podpůrný rámec společenství. Čili tak toto funguje, tak to je to zaměřeno. Alespoň to je to, co pan Altenbach říká veřejně. Co se týče pana Vlasáka, tak ano, Kypr, mm, Kypr je předsednickou zemí. Dobrá, to je pravda, ale samozřejmě Kypr nemůže vnucovat své názory ostatním členským státům. My ve finále musíme dosáhnout dohody, musíme dosáhnout celoevropského kompromisu. Ale skutečně evropského, celoevropského. Ne nějakého kompromisu, který bude brát v potaz určité národní názory, které jsou proti budování Evropy, které nezohledňují celkový ten evropský pohled. Co se týče otázky pana Chrysoliose, tak chtěl bych vás ujistit, že my bereme v potaz ekologické aspekty velice pozorně to vnímáme, sledujeme to. My samozřejmě nemůžeme realizovat investice bez investorů, nemůžeme mít zaměstnance bez zaměstnavatelů, nemůžeme mít růst a rozvoj bez nezbytných předpokladů, jako je například konkurenceschopnost. Pokud chceme tohoto cíle dosáhnout. A samozřejmě na druhé straně musíme také zajistit ochranu životního prostředí musíme brát v potaz veškerá ustanovení řecké ústavy. A veškerá rozhodnutí, která činí mm, státní rada a nejvyšší soudy, to také berou v potaz. Co se týče malých a středních podniků, abych propojil svou odpověď na otázku pana Chrysojese a také paní Krac, tak eh, my Máme celou řadu programů, které jsou zaměřeny na malé a střední podniky, ale právě bohužel Bohužel také tyto programy se, musí potý, se potýkají s problémy likvidity. To tak je. Ty, je tady ten problém likvidity, ty projekty NSRF pro malé a střední podniky e, vyžadují příspěvky malých a středních podniků právě protože nemáme dostatek likvidity, ale bohužel ty malé a střední podniky nejsou schopny takové příspěvky poskytovat. My se snažíme ze všech sil ten problém řešit, ale je to velice obtížné. Nicméně snažíme se vytěžit co nejvíce z těch předpisů přijatých Evropským parlamentem, co se týče toho nástroje sdílení rizik, eh, ano, snažíme se spolupracovat s Evropskou investiční bankou, odsouhlasili jsme principy určité zásady pro projekty do jedné miliardy euro, tak, abychom tam využili prostředky NSRF jako zajištění, jako záruku. Vedeme tedy příslušná jednání, snažíme se o to a doufáme, že se nám podaří něco skutečně konkrétního poskytnout malým a středním podnikům v listopadu budeme. Budeme nadále pokračovat v našem úsilí. Je to však složité, protože se pohybujeme ve velmi obtížném finančním a hospodářském prostředí. Nicméně není žádná jiná alternativa. Musíme i nadále pokračovat, bojovat, bojovat naši bitvu. Je to bitva celé naší země. Děkuji mnohokrát, pane ministře. A mám tady ještě čtyři řečníky, pan Angurakis. Of course, one minute, if I can ask you. Prosím o jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Bude to řecká minuta, ano? <laughs> Rád bych položil následující otázku. Hovořil jste především o vládní politice a my v Evropském parlamentu máme určité potíže, protože ještě nejsou viditelné výsledky, protože ani nedošlo k odpovídajícím autorizacím ze strany řeckého parlamentu. I když je tam koalice tří stran, paní Merkelová byla min, byla včera v Řecku. Vy jste poukázal na to, že je nutno splnit podmínky tak jako německá kancléřka. Eh, pan Breitenbach byl včera, předevčírem, promiňte, v Bruselu. A jednalo se o tu task force, která má za úkol navrhnout eh, příslušná opatření, a bylo řečeno, že teď je uspokojivé to, co se děje v Řecku. E, otázka, kam tečou finanční prostředky. Samozřejmě jedná se o to, aby prostředky, a promiňte, aby opatření, která byla schválena, byla realizována. bylo řečeno, že původně se počítalo s desetiprocentní podporou z této částky pro malé a středně velké podniky, teď je to tedy 6%, ale já bych rád věděl, jak to tedy vlastně je. Eh, jaké prostředky jdou do politiky soudržnosti? Protože musím říci, že s politikami, eh, které plánujete vy, eh, vidíme velké problémy to, co se implementovalo již celé roky, mělo být směrováno na zvyšování konvergentnosti. A na závěr bych vás rád požádal, abyste byl tak laskav a řekl nám, eh, čím se vysvětluje 40% krácení prostředků pro Řecko. Děkuji. Thank you. Mojca Kleba. Děkuji, slovo má Mojca Kleba. Děkuji. Já jenom velmi stručnou poznámku. Zde v Evropském parlamentu stále hovoříme o úsporných opatřeních a kdykoliv hovoříme o úsporných opatřeních, tak zároveň hovoříme o tzv. sociálním paktu, sociální umluvě, což znamená tedy, že by se měl zároveň s úspornými opatřeními propojit růst a investice. Ale tento výbor, výbor regie, je asi první, který na začátku tohoto roku učinil určité konkrétní roky, kdy byl přijat dokument ad hoc pro finanční nástroje, který právě pomohl řeckým železničím. Danita Hebner vypracovala stanovisko, já jsem byla stínová zpravodajka a byla to podle mě jedno z nejrychlejších řešení, které jsme Řecku poskytli během několika měsíců. A můj dotaz je zhruba ve stejném, stejném smyslu. E, týká se těch 40% krácení prostředků v oblasti soudržnosti. Přesně vím, o čem hovoříte. My ze Slo- ve Slovinsku s jsme zhruba ve stejné situaci. I u nás je to nebezpečí krácení 40%. Jan Olbricht. Děkuji, Jan Olbricht. Jana. Sorry, this is just debate about this. Děkuji, omlouvám se. Tady jsme jenom hovořili o strukturálních fondech. Děkuji, děkuji, pane ministře, že jste k nám zavítal. Za prvé, sdílím vaše názory. Myslím si, že obnova důvěry, důvěryhodnosti je naprosto zásadní. A obnova důvěryhodnosti bude mít i dopady na disponibilitu likvidity. Čili já nejsem nijak překvapen, že nyní zde před pěti minutami a i v mnoha jiných případech zaznívá to, že největší příjemci strukturálních fondů nyní nejvíce ztratili a otázka zní, co se stalo. Podle mě je velmi důležité pro vás i pro nás dokázat, že ty problémy nebyly v důsledku politiky soudržnosti, protože to je právě jeden z těch argumentů, že to bylo důsledku z důvodu politiky soudržnosti a tam, že by se měly ty prostředky vynakládat mnohem lépe, mnohem efektivněji a tudíž jich už tolik nedostanete. Je potřeba tady prostě ukázat, že tady není tato vazba, tato souvislost mezi těmito dvěma aspekty. Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc. Vy tady nejste jenom proto, abyste vysvětlil pozici Řecka, ale jste tady také jako člen rady. Čili já se teď ptám, jste vy připraven podpořit nás na radě? Jste připraven podpořit nás v tom, že nebudou eh, do vyjednavacího balíčku začleněny ty aspekty, které tam nechceme. My se snažíme bojovat o to, co je důležité pro politiku soudržnosti. Máme tady tedy náš společný zájem. No, jsou tady dvě věci, které není možné míchat dohromady. Za prvé, jednak je naprosto důležitá podpora Řecka nyní, to ano, ale za druhé, Řecko je členem Evropské unie a bude tudíž běžným členem politiky soudržnosti i do budoucna. Čili to jsou takové dva aspekty, které musíme vnímat ve vzájemné souvislosti. Čili my se obracíme i na vás jako člena rady. Vy víte, jak to vypadá. Jsou tam prostě někteří ministři, kteří vůbec nechápou, o co v politice soudržnosti jde, takže my na vás spoleháme. Děkuji, George Kavakakis. Ano. Pane ministře, jsme rádi, že jste přišel sem, protože si ještě vzpomínáme, jak jste byl aktivní v době, kdy jste byl členem parlamentu. Eh, mě zajímá také ještě tok prostředků a kdybyste na to mohl zareagovat. First as regards the, uh, eh, Děkuji. Takže nejprve k otázce pana Akurakise. Já bych chtěl říci, že my jsme pochopitelně zvýšili zálohové platby pro stavební firmy až na 10 Zálohové platby byly 6%, my jsme teď tu zálohovou platbu zvýšili na 10%, jenom proto, abychom jim pomohli, abychom je podpořili v té obtížné situaci likvidity. Takže pane Angurakisi, když hovoříme o firmách, tak hovoříme zároveň o zaměstnancích. Jak jsem řekl, nemůžete mít zaměstnance bez zaměstnavatelů. Toto musíme mít na paměti. jasně, že chceme vyřešit problém likvidity. Na to nesmíme zapomínat. Pokud k tomu budeme přistupovat dogmaticky, tak narušíme ty naše snahy o zvýšení zaměstnanosti. Dobře, já to chápu, jsou tady poněkud odlišné názory, ale to samozřejmě neznamená, že se každý musíme držet jen na pouze toho svého názoru. Dále bych chtěl říci ve vší úctě, že tato vláda byla zvolena před třemi měsíci a zastupuje více než nebo téměř 50 hlasování občanů. Čili je to silná vláda a je připravena učinit veškerá nezbytná opatření proto, aby hájela zájmy naší země a našich občanů, tak jak tyto zájmy vnímáme a chápeme my. Co se týče otázky paní Kleva, tak za prvé my jsme rádi za to stanovisko Evropského parlamentu a tohoto výboru, co se týče eh, toho nástroje na podporu železnic a dalších nástrojů, které se snaží řešit problémy v důsledku krize. Ano, my máme také ten podobný problém jako vy ve vaší zemi, ale já prostě tady hovořím za svoji zemi, takže hovořím o našich problémech. Nicméně, jak jsem ji řekl ve své vystoupení, tak jestliže chceme mít silnou Evropu, musíme mít silnou politiku soudržnosti, protože jinak jednotný vnitřní trh nemůže fungovat. Nemůže fungovat sám o sobě. Musíte to vyvážit politikou soudržnosti. To byl už sen Jacques Delora. Byl to sen těch zakladatelů Evropy. A je to něco, v co i já velmi věřím. Pane Olbrichte, vy jste eh, řekl, že já jsem členem rady, tak to vám musím, musím říct, to jsem si zcela ani neuvědomil. Pořád se trošku víc cítím jako člen Evropského parlamentu, jako poslanec, ale dobře, to je pravda, jsem také členem rady. A věřte mi, já nezapomínám na to, čemu jsem věřil již v minulosti a určitě to dále budu podporovat. 6. listopadu v Nikozi na Kypru se uskuteční neformální rada a já pochopitelně všechny tyto myšlenky podpořím a my budeme bojovat nejenom o zájmy Řecka, ale o soudržnost jako takovou, protože to je nezbytný předpoklad pro to, aby Evropa nadále rostla a byla silnější, zejména v době krize. Vidím, že již asi přicházejí další kolegové na hlasování, ehm, čili to bude z mé strany zatím vše. Děkuji mnohokrát, děkuji paní předsedkyni. Spolupracoval jsem s vámi, když jsem byl koordinátorem za EPP a vy jste byla odpovědná za strukturální fondy, čili já věřím, že i nadále budeme pokračovat ve úspěšné spolupráci a že zajistíme pozitivní výsledky pro všechny evropské země a pro celou Evropu. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Také bych chtěla informovat kolegy, že Raul Prado je ředitel v komisi. Tak nevím, chcete, mohu vám dát jednu minutu, více ne. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, skutečně já budu co možná nejstručnější. Nejprve bych chtěl velice poděkovat panu ministrovi za jeho úvodní slova a především za upřímnost a jasnost jeho slov. Mohu potvrdit, že všichni, co se týče politiky soudržnosti, jsme naprosto v souladu s tím, co tady pan ministr řekl a naší prioritou, naše priority jsou stejné. To znamená, máme stejné vize. Eh, chceme zlepšit výkon určitých prostředků, které již byly zahájeny po dohodě s řeckou vládou a task force. Druhou prioritou je rovněž přispět obnovení toku likvidič, lik, prostředků pro, finančních prostředků pro podniky, aby mohli vybudovat e, své podniky a aby tady tento systém byl daleko účinnější. A třetí priorita je přispět co možná nejlépe ke zjednodušení souboru všech procesů. Nemůžeme jednat pouze v naléhavých postupech stále znovu Eh, když vidíme takové potíže, jako například, že počet určitých delegací musí rychle najít nějaké řešení. A na závěr bych rád řekl, že pracujeme naprosté, v naprostém souladu s řeckými orgány pro vypracování nejbližších programů a procesů a všechno se odehrává v rámci naší odpovědnosti. Vidíme, že opatření a financování, která byla dohodnuta, umožňují skutečnou obnovu Řecka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát a chtěla bych vás ujistit, že máte podporu nejenom této sněmovny, ale také Evropské komise a nového ředitele, který má na starosti i vaši zemi. Takže ještě jednou děkuji. je Vážení kolegové, budeme hlasovat. Připomínám, že máme drobný problém v souvislosti s tím, že schůze byla připravena uh, tak, že budeme mít i odpolední část. Takže bude to hlasování poněkud obtížné, takže se chci zeptat koordinátorů. Lambert už to udělal. Eh, mohli byste se posunout nějak doprostřed nebo někam, abyste kdybyste se posunuli jenom koordinátoři někam, kde vás bude ze všech stran vidět a kde vás uvidím i já, tak abychom to hlasování zvládli co nejrychleji. Máme docela dost bodů. Někteří koordinátoři se nehýbou, nereagují, takže se přesunout nechtějí, rozumím tomu. Děkuji. Constanze would like to say something. Ja, ja, vielen Dank, Danuto. Děkuji, Danuto. Pokud je o přípravu dnešního hlasování, ta byla velmi obtížná. Chci se zmínit o třech věcech. Do pěti, ještě před pěti minutami jsme dostávali změny hlasovací listiny. Tak se nedá pracovat, pokud máme velký počet zpráv, o kterých hlasujeme. To je jedna věc. Druhá věc, já se samozřejmě ráda spolehnu na kolegy zpravodaje a stínové, ale je to obtížné, když máme pozměňovací návrhy pouze ve francouzštině. Možná, že bychom je mohli do budoucna dostávat i v angličtině, protože je to opravdu obtížné. A třetí věc, to je ta největší problém vůbec, Poprvé tu máme tři nebo čtyři zprávy, které mají velký počet eh, pozměňovacích návrhů podaných kolegy. Šlo to přes sekretariát eh, a je to pro celou oblast Regi. My jsme se včera v naší frakci o tom bavili na pracovní skupině. My nezdílíme vždy názory sekretariátu, ale chápeme, jak obtížné to je to prodiskutovat. Ale i tak by nás zajímalo, podle jakých pravidel se rozhoduje v těchto věcech. Umím si představit, že když je to rozvoj venkova a potřebujeme peníze, tak tam je zájem o to vyškrtnout všechno, co není relevantní pro rozvoj venkova, tak aby to bylo pravděpodobnější a možná, že to jsou věci, které podle sekretariátu jdou nad rámec regi, ale je to obtížné. Takže souhlasíme s tím, jak bylo tentokrát rozhodováno, protože je obtížné během hlasování dělat změny, ale uvítala bych, opravdu bych uvítala, kdyby nám sekretariát dal k dispozici schéma, abychom věděli, jak postupovat a pracovat. Thank you. Uh, thank you, Constance. Děkuji, děkuji, Konstanc. Já bych jenom zareagovala na ten poslední problém, co říkáte, tedy nepřípustnost některých pozměvacích návrhů. Já eh, samozřejmě to beru i na sebe, protože to je moje rozhodnutí dohodnout se se sekretariátem nebo ne. A chtěla bych vás informovat, že jsme tento problém již několikrát řešili během posledních let že to není poprvé, kdy dochází k takovéto koncentraci. Ono již v minulosti docházelo k situacím, kdy Jiné výbory hlasovaly o tématech, která spadala do kompetence výboru REGI. Bylo tady, také probíhalo tedy konference předsedu výboru CCC. E, já samozřejmě jsem její součástí a tam také se o tom několikrát hovořilo, protože zaznívala celá řada stížností z různých výborů. Je tady článek 49.2, který o tomto hovoří zcela jasně a to sice, že musíme respektovat takové pravidlo, že je potřeba zaměřovat se ve stanoviscích pouze na ta témata, která přímo spadají do naší kompetence. Proto se musíme na pozměňovací návrhy dívat právě i z tohoto pohledu, i z tohoto hlediska. A já jsem se rozhodla a chtěla bych vás podpořit, že se budeme snažit toto pravidlo dodržovat i do budoucna Máme tady dnes situaci, která je skutečně výjimečná a já musím říci, že jsem se rozhodla až poněkud pozdě, když jsem si uvědomila, kolik toho tady máme, že tentokrát budeme ještě poměrně flexibilní, ale eh, do budoucna k té věci budeme přistupovat mnohem, mnohem přísněji. Máme tady dvě situace. Jednak je situace, kdy ten pozměňovací návrh je tak zcela jasně nepřípustný, protože zasahuje do kompetence ostatních výborů takovým způsobem, že je zřejmé, že prostě zachází příliš daleko a potom jsou ale případy, kdy to zase tak zcela jasné není. A v těch případech, kdy to tak zcela jasné není, já sice se třeba domnívám, že to jasné je, ale prostě může tady zaznívat celá řada různých argumentů, že tam jsou nějaké nepřímé vazby, nějaké další faktory. Takže u těch témat, které nebudou považovány za zcela jasné, které jsou tak nějak na hranici mezi přípustností a nepřípustností, tak tam jsme se rozhodli, že to bude zasláno politickým frakcím, koordinátorům, abyste se na tom dohodli vy sami politicky, protože uh, jedná se o případy, kdy to z právního pohledu jasné je, ale politicky to možná jasné není, kdy vy tady sami si rozhodnete, jak se bude hlasovat, zda to prohlásíte za nepřípustné nebo ne vy sami se k tomu tedy vyjádříte. Takže z tohoto důvodu dnes tady vznikla tato situace. Nicméně do budoucna jak jsem řekla eh, a doufám, že se mohu spolehnout na vaši podporu, tak do budoucna opravdu eh, budeme hodně striktní a budeme se snažit, aby stanoviska výboru Regi byla mnohem více zacílena. Čili, to je z mé strany vše, ale ještě Lambert van Nistelrooy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máte naprostou pravdu. Ty informace bychom měli mít k dispozici včas. My jsme mm, vypracovávali hlasovací seznam krátce přes tím hlasováním. Ehm, hovořilo se o tom, že by se to mělo projednat ještě na dalších koordinátorech, ale my jsme ty informace dostali skutečně úplně poslední chvíli, což znamenalo, že v některých případech jsme museli upravovat již ten vyhotovený hlasovací seznam a to do detailů. Já musím říci, že u jedné té zprávy já jako koordinátor EPP na základě, mm, respektive konkrétně to bude ta zpráva o zemědělském fondu, tak tam opravdu některé ty změny e, jsou hodně problematické, ale mm, obecně takové ty hraniční případy, ty trošku nejasné případy je to velmi složité, protože nemůžete předvídat, jak ti lidé budou hlasovat, buď tak, anebo naopak. Takže opravdu do budoucna apeluji na to, abychom mnohem dříve to řešili a rozhodovali o tom, zda to je či není přípustné. Protože mm, tady, nebo respektive teď skutečně říkám kolegům, říkte se tím, co říká váš koordinátor. Děkuji, říká paní předsedkyně, takže prosím, nejprve ověříme, zda vám fungují hlasovací karty, takže nejprve kontrola, zahajuji hlasování. Kolegové, stále ještě, stále ještě, řada z vás nehlasovalo. A vidím nějaké problémy? Dva problémy? Já jsem chtěla jenom říct, že moje karta je na cestě. Já jsem měla také včera dlouhou, takže vy máte, aha, takhle. A ještě jeden. Jeden socialist za socialisty nehlasuje. Tak, teď je to v pořádku. Můžeme tedy začít tím nejobtížnějším, nejdelším, co máme což je Feragut, Evropský námořní a rybářský fond. Můžeme? Takže pozměňovací návrh 142, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 14 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 143 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 144 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Máte pochybnosti, takže 144 ověříme, hlasujeme teď. Končím hlasování a je to schváleno. Teď patnáctka pro, proti, kontrolujeme patnáctku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 145. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 146. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 147. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 17. Pro. Proti zdrželi se schváleno. 149, kdo je pro? 149, proti? Zdrželi se zamítnuto. 150, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme 150. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 151, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 152, pro? Proti, zdrželi se schváleno 154, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 155, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 156, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 157, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 158 pro, proti, zdrželi se schváleno, 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 160 pro, proti, zdrželi se schváleno, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto asi, ale radši to ověříme, trojku, ještě jednou rychle ověříme, zahajuji a končím hlasování. Zamítnuto. 161, kdo je pro? 161 proti. Zdrželi se zamítnuto. 22 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 24 pro proti, zdrželi se schváleno. 162, 163, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se schváleno. 168 pro, proti, 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 169 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 170 pro, proti, zdrželi se, nevím, radši to ověříme, 170, zahajuji a končím hlasování, zamítnuto. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 171 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, ověříme 28. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 177, kdo je pro? Proti? Ověříme 177, kdo je pro? Končím. Zahajuji a končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1, kdo je pro? Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160, eh, promiňte, 260 oddělené hlasování, část 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 182, eh, prosím. A 168 ještě. Nechybí nám. 178 že bych ho přeskočila, 178. Ano, já jsem zapomněla, omlouvám se. 178. Vraťme se ke 178 nad kompromisem, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď 182, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 rozdělené hlasování, část 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to schváleno. Část 2, ověříme část 1. 184, část 1, ověříme teď. Zahajuji hlasování, končím. 23 ku 20. Víme, je to schváleno. Takže je to schváleno. Přejdeme tedy k části dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 194. Kdo je pro? Proti? schváleno. 195 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 196 pro, proti, zdrželi se schváleno, 197 pro, proti, zdrželi se schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, 200 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pardon. Já se omlouvám. Čtyřka byla zbytečná, moje chyba. My si to jenom zkontrolujeme. Takže 201, kdo je pro? 201 pro. Protože 25 se schválila, se přijela. Tady to odpadá jenom, kdybychom 25 nepřijeli. Tak si to ještě radši ověříme. budeme hlasovat později, kolegové to ověří. Teď 34, k tomu se pak vrátíme. Kdo je pro 34? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 203. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 35 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 36 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 37 pro? proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 pro, proti, zdrželi se schváleno, 204 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 205 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvěstě sedm pro, 207 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, Pardon. Kompromis 3, to je oddělené hlasování, takže hlasujeme o první části. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A kolegové, teď 201 a 32 vrátíme se k tomu co máme na straně 4, 201. Kdo je pro? Zhruba uprostřed na straně 4. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. a pokračujeme 214 na straně 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyřicet sedm. to je chyba, souhlasím. 49. Jdeme na 49. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 50. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ne, ověříme 50. Ověříme. Zahajuji hlasování. teď je to v pořádku a je to zamítnuto. Frank říká, že tu máme další chybu, protože to je 48. My jsme přeskočili 48, o té jsme nehlasovali. Ale přiznává, že je chyba v tom hlasovacím seznamu. To je vlastně výměna 47-48. Musíme hlasovat o 48. Pokud by to bylo zbytečné, tak to opravíme. Ale 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď 50. Frank souhlasí. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Aspoň tak to vidím já. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď máme 167 s ústním pozměňovacím návrhem autora. Je někdo proti ústnímu návrhu, takže hlasujeme o této verzi pro, proti, zdrželi se, schváleno. 217, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to schváleno. Chcete to ověřit? Ne. Ale jestli to chcete ověřit, tak zakřičte. Ano. Chcete? Ne. Teď už je pozdě. Ne, ověříme 217 pro francouze a pro Francii. Ověříme 217. Zahajuji hlasování, končím, schváleno. Těsně, ale je. Kolegové, chci vás informovat, že téměř o, při každé volbě máme víc karet hlasovacích, buď nebo zase méně, takže buď nefungují přístroje, nevím. 218, kdo je pro? Proti. To je stejné jako předtím. Schváleno. 219. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 220. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 55. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 221. 221. Kdo je pro? Odpadá to nebo ne? Takže my, ano, takže jdeme na 223 pro, proti, zdrželi se schváleno, 224 pro, proti, zdrželi se schváleno, 225 pro, proti, zdrželi se schváleno, 229 pro, proti, zdrželi se schváleno, 226 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 a 227 pro, proti, zdrželi se schváleno. 228 pro, proti, zdrželi se schváleno. 230 pro, proti, zdrželi se schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. 231 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 233 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 60 pro, proti, zdrželi se schváleno, 61 pro, proti, zdrželi se schváleno, 62 pro, proti, zdrželi se schváleno, 63 pro, proti, zdrželi se schváleno, 64 pro, proti, zdrželi se schváleno, 65 pro, proti. Ověříme 65.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 proti, zdrželi se, schváleno. Tady nám to odpadá a pokračujeme 73 a 242 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 243 pro, proti, zdrželi se schváleno, 244 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 245 pro, proti, zdrželi se schváleno, 246 pro, proti, zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se schváleno, 76 pro, proti, zdrželi se schváleno, 77 pro, proti, zdrželi se schváleno, 78 pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se schváleno, 80 pro, proti, zdrželi se schváleno, 81 pro, proti zdrželi se schváleno, 82 pro, proti zdrželi se schváleno, 83 pro, proti zdrželi se schváleno, 84 pro, proti zdrželi se schváleno, 85 pro, proti zdrželi se schváleno, 86 pro, proti zdrželi se schváleno, 87 pro, proti zdrželi se schváleno, 88 pro, proti, zdrželi se schváleno 247 pro, proti, zdrželi se schváleno 248 pro, proti, zdrželi se schváleno 249 pro, proti, zdrželi se schváleno 251 pro, proti, zdrželi se schváleno 252 pro, proti, zdrželi se schváleno 253 pro, proti, zdrželi se schváleno 254 pro, proti, zdrželi se schváleno 255 pro, proti, zdrželi se schváleno 256 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 257 pro, proti, zdrželi se schváleno 258 pro, proti, zdrželi se schváleno, 89 pro, proti, zdrželi se schváleno, 90 pro, proti, zdrželi se schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď máme oddělené hlasování o 260, takže dílčí hlasování. Ano, ano. Budeme hlasovat o první části. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 261 pro, U 260 budeme hlasovat také o druhé části, omlouvám se, takže 260 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvěstě šedesát jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. 93, eh, 94, pro, proti, zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení eh, máme tady dílčí hlasování 90. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď přichází to dílčí hlasování 96, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 a 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 100. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. 101 a 102 pro, proti, zdrželi se schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zamítnuto. 116 pro, proti, Radši to ověříme. Radši to ověříme. 116. Hlasujeme. Končím hlasování a je to schváleno velkou většinou. Když já vyzvedáte ruku, když já už říkám proti, tak nevím, jestli je to pro pro nebo proti, tak se omlouvám. Osmička. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 119 pro, proti, zdrželi se schváleno, 120 pro, proti, zdrželi se schváleno, 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti schváleno, 122 pro, proti, zdrželi se schváleno, 123 pro, proti, zdrželi se schváleno, 124 pro, proti schváleno, úvodní ustanovení 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 125, pardon, 126 pro, proti, zdrželi se schváleno, 127 pro, proti, zdrželi se schváleno, 128 pro, proti, zdrželi se schváleno, 129 pro, proti, zdrželi se schváleno, 130 pro, proti, zdrželi se schváleno, 131 pro, proti, zdrželi se schváleno, 132 pro, proti, Nejsem si jistá, ověříme 132. A máme tady jeden socialistický hlas navíc. Končím hlasování, je to zamítnuto. 26 k 24. 133 pro, proti, Ověříme 133. Končím hlasování. 25, 21, takže zamítnuto. 11. Dílčí hlasování, část 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Část 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se schváleno 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 136 pro, proti, zdrželi se schváleno 12 pro, proti, zdrželi se schváleno 13 a 137 pro, proti, zdrželi se schváleno a závěrečné hlasování hlasujeme teď. Končím hlasování a je to schváleno v tomto poměru hlasů. Jdeme na další hlasování, což jsou transevropské telekomunikační sítě. Můžeme? 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 27 pro proti, zdržel se schváleno, 5 pro, proti, zdržel se schváleno, 28 pro, proti, zdržel se schváleno, 29 pro, proti, zdržel se schváleno, 30 pro, proti, zdržel se schváleno. Zkontrolujeme si to. Třicítku ověřujeme. Ukončuji hlasování schváleno 31 pro, proti, zdržel se schváleno 6 pro, proti, zdržel se schváleno 7 pro, proti, zdržel se schváleno 8 pro, proti, zdržel se schváleno 32 pro, proti, zdržel se schváleno 33 pro, proti, zdržel se schváleno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 proti, zdržel se, zamítnuto. Úvodní ustanovení. 19 pro, proti, zdržel se, schváleno. 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. 4 pro, proti, zdržel se schváleno, 22 pro, proti, zdržel se schváleno, 23 <clears throat> pro, proti, zdržel se schváleno, 24 pro, proti, zdržel se schváleno, 25 pro, proti, zdržel se schváleno a závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 42 ku dvěma, takže srdečně blahopřejeme. A teď jdeme k dlouhému hlasování. Takže jste připraveni. A začínáme hlasování o zprávě Elizabeth Schröter. Mikrofon, prosím, vezměte si mikrofon. To je právě ta borderline. Já tady mám 22, 17, 58, 53. E, na EPP seznamuje mínus a mělo by to být plus, takže já zdvihnu ruku a prosím, řiďte se podle mne všichni kolegové. Takže žádost pro OLP, a co pak to není tak vždycky? Normálně by, tě, by se měli řídit tím, co ukazujete, ne? To je neuvěřitelné, praví paní předsedkyně, dobře, takže budeme se řídit tím, co nám ukážete. Takže začínáme. Jste hotovi. Pozměňující návrh 16 pro, proti, zdržel se, schváleno 17 pro. Konstance proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo schváleno 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto 20 pro, proti, zdržel se schváleno. 21, tady je ústní pozměňovací eh, návrh. Spravodajky je někdo proti ústnímu návrhu? Pan Šikyřský je proti, to znamená, že o tom nemůžeme hlasovat, takže hlasujeme bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Takže 21 bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, Zdržel se schváleno. Teď jdeme k 22. Tady máme dílčí hlasování pro první část. Proti. Zdržel se zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zdržel se. Myslím si, že to bylo schváleno. 23 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 102 je nepřípustné, 24 dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno, 103 dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Zkontrolujeme 103 druhá část. Hlasujeme. Ukončuji hlasování. 26 pro, 20 proti, takže schváleno. 163 pro, proti, zdržel se schváleno, 25 pro, proti, zdržel se schváleno, 26. No, já vás nevidím. Takže 25, dobře, kontrola. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování a bylo to zamítnuto. 29 k 18. Proto byste samozřejmě měli být také v bdělí. 26 pro proti, zdržel se, zamítnuto 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. 28 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikdo, takže o tom hlasujeme s tím ústním pozměňovacím návrhem, kde pro. Proti, zdržel se, zamítnuto 29 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto 30 pro proti, zdržel se schváleno 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto kompromis A pro, proti, zdržel se schváleno 32 pro, proti, zdržel se schváleno 164 pro, proti, zdržel se zamítnuto 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 165 pro, proti. Myslím si, že to musíme zkontrolovat. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale radši zahájím hlasování. Ukončuji hlasování a bylo to zamítnuto velkou většinou. Asi dneska moc dobře nevidím. 34 dílčí hlasování, hlasujeme první část, druhá část byla stažena. Kdo je pro první část, kdo je proti, zdržel se schváleno. 35 pro, proti, Ne, pardon, pro, <laughs> proti, zdržel se zamítnuto. Zkontrolujeme 35. Bůh vám žehnej. ukončí hlasování. Schváleno. 27 k 20. 36 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 37 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis B pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 167 pro. Proti. Zdržel se. Já si myslím, že to bylo zamítnuto. Prosím. Zamítnuto. Ano.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 Končím hlasování a bylo to zamítnuto 25 ku 19, 43 pro, proti, zdržel se schváleno 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto 45 pro, proti, zdržel se schváleno 46 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Takže teď mě kontrolujte 47 pro, proti, zdržel se schváleno. 108 pro, proti, zdržel se, schváleno. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48, myslím, že to bylo zamítnuto, ale dobře, zkontrolujeme to elektronicky. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 19. 109 je nepřípustná. Jdeme k 50. Kdo je pro? Proti? Teda pro zatím, proti? Zdržel se. Zamítnuto. 110 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 51 dílčí hlasování. První část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se, také zamítnuto. 52 pro. Proti zdržel se. Zamítnuto 53 pro. Proti zdržel se. Schváleno 54 pro. Proti zdržel se. Schváleno 55 pro. Proti zdržel se. Zamítnuto. 111. 111 pro. Proti. Zkontrolujeme 111. Zahajuji hlasování ke 111. A bylo to schváleno. Takže 56 dílčí hlasování, první část pro, proti, zdržel se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto, 57 pro, proti, no to musíme zkontrolovat 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 21 schváleno. 58 pro. Proti zdržel se schváleno. 112 pro. Proti. Zdržel se zamítnout to. Chcete kontrolovat 112, takže 112 kontrolujeme. I can't do anything, Lambert, for you. I just have to follow the machine. Promiňte, ale musím sledovat hlasovací zařízení. Bylo to zamítnuto 113 pro, proti. Zdržel se. Myslím, že to bylo taky zamítnuto 59 pro, proti. Zdržel se schváleno 60 pro, proti ti Myslím, že to bylo zamítnuto. No dobře, můžeme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 24 k 19, 114 pro, proti zdržel se schváleno 61 pro, proti zdržel se schváleno 62 pro, proti zdržel se schváleno 115 pro proti, zdržel se schváleno 63 pro, proti, nevím, pardon, myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to prověříme. Zahoji hlasování. Ukončuji. Bylo to schváleno 25 19, 116 pro proti, zdržel se, schváleno 117. Dílčí hlasování, první část pro, proti, zdržel se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 65 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 169 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 118 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo schváleno. 119 pro, proti, zdržel se schváleno. 120 pro, proti, zdržel se schváleno. 170 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 121 nepřípustné, 171 pro, 171 pro proti, zdržel se. Zamítnuto 66 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď máme dílčí hlasování k 67. první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto, 68 pro, proti, zdržel se schváleno, 69 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 172 pro, proti, zdržel se schváleno, 122 pro, proti, zdržel se zamítnuto 123 pro, tedy promiňte, ano, kdo je pro 123? Proti, zdržel se zamítnuto 126 pro, proti, zdržel se zamítnuto 127 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 131, teď hlasujeme o 131 pro, proti, zdržel se, schváleno. 107, 132 pro, proti, zdržel se, schváleno 133 pro, proti, zdržel se, schváleno 134 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 135 pro, 135 pro, proti, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat s potěšením, otevřít, zahajuji hlasování ke 135. Ukončuji hlasování. Schváleno 25 ku 22, 136 pro, proti, zdržel se, to je, myslím, stejná situace, ale radši to zkontrolujeme, takže 136, radši si to prověříme, já nevím. Ukončuji hlasování. Bože, zamítnu to jedním hlasem. 137 pro, proti, zdržel se, stejná situace, nevím, takže 137 prověříme. O zahoji hlasování. A bylo to zamítnuto velkou většinou 138 pro. 138 pro. Proti. Myslím, že to je stejná situace, je to nepřehledné, takže 138 prověřujeme. Ukončuje hlasování. 23 ku 23, to znamená zamítnuto 70 pro, proti, zdržel se, schváleno 139 pro, proti, zdržel se, schváleno 71 pro, proti, zdržel se, schváleno 140 pro, proti, zdržel se, schváleno. 174 pro, proti, zdržel se, myslím, že to bylo zamítnuto. Zkontrolujeme 174. The vote is closed. Ukončuje hlasování. A bylo to zamítnuto 175 asi to bude stejná koalice, ale s kontrolem. To když tak se 75 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo zamítnuto. 141 nepřípustné, takže 176 pro. Proti, zdržel se. Zamítnuto se domnívám. No tak to zkontrolujeme. 176 kontrolujeme, ale myslím si, že to bude stejné. A je to druhá zpráva, už jste tak unavení. Zamítnuto. 177 pro. Proti. Zdržel se. Myslím, že to bylo taky zamítnuto. 178 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 142 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 143 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 144 pro proti, zdržel se schváleno, 145 pro. 145 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale radši to zkontrolujeme. Bylo to jasně zamítnuto dobře, takže 146 pro, proti, zdržel se. No, tak to rychle zkontrolujeme. 146. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ukončuji hlasování. A bylo to schváleno překvapivě. Takže 73 pro, proti, zdržel se, schváleno 147 pro, proti, zamítnuto ne? No dobře, jak to zkontrolujeme, 147. Schváleno. 74 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 75 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 179 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se schváleno. 77 pro, proti, zdržel se schváleno. 78 pro proti, zdržel se schváleno 79 pro, proti, zdržel se schváleno 149 pro, proti, zdržel se zamítnuto, ne? Dobře, zkontrolujeme 149. Zahajuji hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. 180. Proti zdržel se schváleno. 80. ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Má něk- je tady někdo proti? Pan Šikerský je proti? Dobře, takže hlasujeme bez toho ústního pozměňovacího návrhu o 80. Pro, proti, zdržel se schváleno. 152 pro, proti, zdržel se, myslím, že to bylo zamítnuto. No, tak to zkontrolujeme. Kontrolujeme. Ne, hlasujeme 153 pro, proti, zdržel se. Ona to zkontrolovala. Hela to zkontrolovala a řekla, že 100 75 nebylo schváleno. Záleží to na 175 a 175 nebyla přijata. Nehovoří se do minulého. Ono nebylo jasné, co se děle, děje se, 70, s 15, se 152. Vy jste řekla, že se bude kontrolovat 152 a myslím si, že tady došlo k té chybě, protože pak se najednou rychle přišlo k ty 153 a řeklo se, že se bude ověřovat elektronicky 152. Dobře. 152. Ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to zamítnuto. Teď hlasujeme o 153, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 81 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis F pro, proti, zdržel se schváleno. Pardon, dobře, tak znovu kontrolujeme o kompromisu F, ano. Takže můžeme hlasovat o F, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis byl zamítnut. To je poprvé v dějinách tohoto výboru. Takže co chcete? Kompromis F jsme přeci zamítli. Takže teď hlasujeme 82. Kdo je pro 82? proti, zdržel se zamítnuto 100. Musím zkontrolovat 46, promiňte. Musíme hlasovat o 181, ano. 181, kdo je pro? Proti zamítnuto podle mne. Takže teď jdeme k 83, kdo je pro? 83 pro, proti. 83, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 182 pro, proti, zdržel se, schváleno. 154 pro, proti, zdržel se, schváleno. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 80 105 pro. Dobře, takže 84 elektronicky. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. 85 pro. Proti. Zdržel se schváleno 155 pro. Proti. Zdržel se schváleno 156 pro proti, kontrolujeme 156. 156 kontrol. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to schváleno. 86 pro. Kdo je pro 86? Proti. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ne, no, no dobře. Tak to zkontrolujeme. Když se podíváte sami na sebe, zjistíte, že to vypadá, jako byste nehlasovali, takže zahajuji hlasování. Schváleno. 24, 24 k 20. 157 pro, proti, schváleno a jdeme k přílohám. Jdeme tedy k úvodním ustanovením. Úvodní ustanovení 1, pardon, pozměňovací návrh 1. Jednička pro, proti, zdržel se schváleno 100. Nebylo to schváleno, takže o tom nehlasujeme. Jdeme o pozměňovací, k pozměňovacímu návrhu 2 pro, proti, zdržel se schváleno 3, proti proti, zdržel se, zamítnuto. U čtyřky máme dílčí hlasování, první část čtyřky pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část pro, proti, kontrolujeme druhou část čtyřky. Zahoj hlasování. Zamítnuta druhá část. 87 pro. Proti zdržel se schváleno 88 pro. Proti zdržel se zamítnuto 5 pro. Proti zdržel se zamítnuto kompromis E pro. Proti zdržel se schváleno. 91 pro. Pro 159 odpadá, protože 164 nebylo přijato. 159 odpadá, když nebyla přijata 164 a 164 nebyla přijata. Máme přeci stejný hlasovací seznam, nebo ne? 91 pro. Drazí kolegové, 91 pro,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 Eh, Prosím pěkně. Hlavním problémem úvodního ustanovení 21 je, že tady je čísla 91 a 92, tady jsou špatná čísla. Ve starších eh, seznamech tam byla jiná čísla. Správné číslo je úvodní ustanovení 21 91, 92, tady došlo k zřejmě pouze k chybě sekretariátu. My jsme se snažili to opravit, možná v posledním seznamu je to opraveno, ale v těch předešlých s tím byly problémy. Jestli Konstanc má 93 a 94, má tam být 91 a 92. Dobře, hlasujeme o 91, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 92 pro, proti, zdržel se schváleno, 160 pro proti, zdržel se, zamítnuto 7 pro, proti, zdržel se schváleno 93 pro, proti, zdržel se schváleno, osmička dílčí hlasování, první část pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto 94 pro, proti, zdržel se schváleno, 95 pro, proti, zdržel se, myslím, že to bylo zamítnuto, 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 167, pardon, 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 98 pro, 98 teď pro, proti, zdržel se schváleno, 99 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 162 pro, 162 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 100 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 11 pro, proti, zdržel se, schváleno 12 pro, proti, eh, takže zkontrolujeme 12. Kontrola 12 zahojí hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. A teď jdeme místě 101 a tady máme ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu návrhu? Nikdo? Je, promiňte, já se snažím vyhybat se takovým číslem, jako je třináctka, ale jestli chcete, tak kvůli vám toho nechám odhlasovat. Takže třináctka. Aspoň hlasujte pro, teda ne třináct. to je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. No vidíte, proto jsem se snažila tomu vyhnout. Takže zkontrolujeme třináctku. Bylo to zamítnuto. 101. Máme tady ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti němu? Nikdo, takže hlasujeme s tímto pozměňovacím návrhem pro proti. Zdržel se schváleno 14. Odpadá. 15 Hlasujeme pro, proti, zdržel se schváleno a závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to Krásně schváleno 42 ke 3, takže blahopřeji srdečně zpravuje a teď jdeme k druhému, dalšímu hlasovacímu seznamu. Takže můžeme zahájit hlasování. Máme tady zadávání veřejných zakázek, prosím velmi rychle. 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 79, 80 pro, proti, zdrželi se přijato, 81 pro, proti, zdrželi se přijato, 82 pro, proti, zdrželi se přijato. Co máte na mysli tím ne? Tak neříkejte ne, ale říkejte rovnou ověříme. Takže ověříme 82. Končím hlasování a je to přijato. Šestka. Pro, proti, zdrželi se přijato. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro,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 Končím hlasování. Je to zamítnuto. Těsně. Ovšem těsně. 90, takže 90 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dále toto odpadá, odpadá, odpadá. To jsem ráda a máme tady kompromis číslo 4. Pro, proti, drželi se přijato. 16. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se přijato. 114. Pro, proti, zdrželi se přijato. 18. Pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 116 pro, proti, zdrželi se přijato, mám pocit. 22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 proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, Drželi se přijato. 123. Pro, proti, zdrželi se přijato. 124. Pro, proti, zdrželi se přijato. 32. Pro, proti, zdrželi se přijato. 33. Pro, proti, zdrželi se přijato. 125. Ne, Kompromis 6. Kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato. 35 pro, proti zdrželi se přijato. 36 pro, proti zdrželi se přijato. 127 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 136. 136 ne tedy. 20. Is not adopted. No, or amendment not adopted hang on. Okay, so just hang on. Hang on. Hang on. exactly. You have to check. Yes, you're right. I'm right. yes, so, yes, so we have to vote. 136. 136 pro, proti, zdrželi se přijato. 137 pro, proti, zdrželi se přijato. 38 pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 138 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se přijato. Sto čtyřicet dva pro, proti, zdrželi se přijato. 144 pro, proti, zdrželi se přijato, 145 pro, proti, zdrželi se přijato, 146 pro, proti, zdrželi se přijato, 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 9 pro, proti, Myslím, že přijato, ale můžeme ověřit. Končím hlasování a je to zamítnuto. Čtyřicet čtyři. Kdo je pro? Proti? Držel se Myslím, že přijato. Ověříme tedy. Tak eh, ještě ne. Musíte hlasovat. Takže přijato. 147 odpadá. Ne, takže hlasujeme 147 pro, Ověříme tedy také. Ověříme. Vote is open, please. Zahajuji hlasování a prosím, abyste hlasovali. Tak ještě jednou zopakujeme. 147. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování, ale vy nehlasujete. Jde to velice pomalu. Nechcete hlasovat asi. Nebo možná úmyslně. Čili končím hlasování. A je to zamítnuto. Sto čtyřicet devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 150 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 151 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti zdrželi se přijato. 154 eh, pro, proti zdrželi se přijato, dále to odpadá, 158 pro, 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 159 pro, proti, zdrželi se přijato 160 pro, proti, zdrželi se přijato 161 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 163 pro, proti, zdrželi se přijato 164 a 5, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 167 pro, proti, zdrželi se přijato, 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se přijato, 171 pro, proti, a tohle prosím ověříme. 171 ověříme. Zahajuji hlasování. Tak berte, jak mám hlasovat? Takže zamítnu to. 172 a 3 společně. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 174 a 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 176 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48 dále pro, proti zdrželi se zamítnuto. 177 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 178 a 9 pro, proti zdrželi se přijato. 180 a 181 pro, proti zdrželi se přijato. 182 a 3 pro, proti, drželi se přijato. 184 a 5 pro, proti, drželi se přijato. 186 a 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se přijato. 188 pro, proti, zdrželi se přijato. 189 pro, proti, zdrželi se přijato, 190 pro, proti, zdrželi se přijato, 191 a 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se přijato. 52 pro, proti zdrželi se přijato, 53 pro, proti zdřeli se přijato, odpadá a dále 54 pro, proti zdřeli se přijato, 55 pro, proti zdřeli se přijato, 56 pro, proti zdrželi se přijato, 194 pro, proti zdrželi se přijato. Máme tady citace. 50, Tady úvodní ustanovení 58, 58 hlasujeme. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se přijato. 61 pro, proti. Myslím, že to bylo přijato. 62 pro, proti, zdrželi se přijato. 63 pro, proti, zdrželi se přijato. 64 pro, proti zdrželi se přijato, 65 pro, proti zdrželi se přijato, 66 pro, proti zdrželi se zamítnu, přijato. Kompromis 2 pro, proti zdrželi se přijato. A dále. Čtyřicet čtyři nebylo přijato, takže to odpadá was adopted. As orally amended. Okay. Um, it cannot be voted as orally amended. Only the amendment without Okay, so amendment. Carla says that due to the fact that we adopt takže Karla říká, že vzhledem k tomu, že jsme přijali 44, tak nemůžeme už dělat změny, můžeme hlasovat to, co je nezměněno. Čili kdo je pro trojku, ale bez ústní změny? říkáme, že v důsledku toho, jak se vyvinulo hlasování, respektive to, že návrh 44 byl přijat, tak zde nemůžeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu, ale jenom bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Takže bez ústního návrhu pro proti se přijato. 69 pro, proti zdrželi se přijato. Sedmdesát jedna pro, proti zdrželi se přijato. Eh, zamítnuto, promiňte, 72 pro, proti zdrželi se přijato. 73 pro, proti zdrželi se přijato. 74 pro, proti zdrželi se přijato. 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 75 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 76 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Budeme hlasovat o celém stanovisku ve znění pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 39 vers, 32 versus 9. Dear colleagues, now... Milí kolegové, Teď bohužel musíme hlasování přerušit, protože pan ministr Vatka už tady je, takže ve 4.30 eh, budeme potom pokračovat s hlasováním. Jsou to jednoduchá hlasování, ale je jich dost. Za to se omlouvám. Takže v půl páté budeme pokračovat a teď vítám pana ministra. A děkuji všem za účast na hlasování.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 Tak, milí kolegové, ráda bych pokračovala v naší schůzi. Prosím tedy všechny ty kolegy, kteří mají na práci něco jiného, aby sál opustili, jak bývá zvykem. Já bych tady chtěla přivítat pana Fabricia Barku, kterého znáte během posledních tří let, kdy se účastnil našich schůzí. A on byl tak laskav, že k nám zavítal, aby nás seznámil se situací v Itálii, kde jsme uprostřed vyjednávání a také bychom si rádi vyslechli nějaké dobré zprávy, co je ještě před námi, čili já již rovnou dám slovo panu ministrovi, aby nás seznámil se situací. Děkuji mnohokrát. Je mi velkým potěšením, že zde mohu být. Já bych chtěl říci něco o lepších výdajích po roce 2013. Tu první část budu hovořit anglicky a následně tu druhou část, která se týká Itálie, to proberu italsky. Tak, zkusím si to teď tady rozjet, snad to znovu zvládneme zapnout. No, yeah, ok. Um, Uh, uh, jsem velmi rád, že zde mohu být, protože skutečně je to velmi zásadní moment, kdy hovoříme o tom, jakým způsobem se budou finanční prostředky vynakládat. Samozřejmě ty eh, lepší výdaje, kvalitnější výdaje, to je velmi důležité, ale pro příští rok je tento slogan mimořádně aktuální a je velmi důležité i úloha Evropského parlamentu, který může působit na třech úrovních. Jednak může obhájit určitá pravidla, která již byla dohodnuta, dále zlepšit stávající pravidla a zavést také určitá nová pravidla. Čili já svou prezentaci rozdělím do takovýchto tří sekcí. Jednak obhájit pravidla, která již byla odsouhlasena, vy to znáte lépe než já. To je mm, to dohoda z Rady 6. června. Týká se to tří věcí. Jednak efektivní programování. V současné době tam máme, tuším, ten článek 87, kdy máme možnost si vzájemně vyměňovat dobrá osvědčená řešení. Jestliže chceme, aby z operačního programu se stal skutečný operační nástroj, kde budou uvedeny jednotlivé kroky a nejenom záměry. A také velmi důležitý článek 87 s ohledem na výsledky výsledky, které nám musí ukázat, jakým způsobem, ale bohužel nám vypadla prezentace, kterou teď nevidíme. Well, I'll, I'll proceed, so you don't... Okay, you go, you go. Yeah, I go. Dobře, já budu zatím pokračovat, říká pan ministr, aspoň ty hlavní, hlavní uh, slova, hlavní koncepty. Takže vrátíme si to tam, kde jsme skončili a můžeme pokračovat. Uh, Dále, tématická koncentrace, to je něco, co je tady velice relevantní. Mm, my zde máme dvě dobré věci a zatím jednu takovou trošku problematickou. Je potřeba nastavit dobrou rovnováhu mezi účinností a jakousi subsidiaritou. To bylo dosaženo tím, že mm, jsme dodržovali to pravidlo 80%, 60% a v rámci ESF jsme se soustředili na čtyři priority. Já to nechci nějak zrozmělňovat. Myslím si, že je to dobrý kompromis, protože říká každé zemi, kam skutečně soustředit, kam koncentrovat ty zdroje a dále mají možnost si to vzájemně zvolit. Druhé dobré řešení, kterého bylo dosaženo, se týká takzvaného toho dvojitého vyčlenění, dvojitého zacílení. Jednak vyčlenění, účelové vyčlenění těch prostředků, co se týče cílů 8, 9 a 10, mládež, začlenování a tak dále. A potom to začlenění na sociální in, za, zacílení na sociální inkluzi. Podle mě zatím vysílá jasný signál, který je velmi důležitý pro současnou Evropu. E, a nejsem si tady ale stala jistý teď jednou věcí, co se týče ERDF, a musím říct, že upřednostňuji vaše řešení, protože to stávající pravidlo, stávající kompromis hovoří o postupném, eh, postupném vyloučení subsidiarity. A já musím říct, že ten váš přístup považuji za mnohem lepší, protože dáváte státu možnost si zvolit alespoň jednu z těch čtyř možností. Podle mě to je správný směr, správná rovnováha. A konečně poslední bod, eh, podmíněnost ex ante. Tak, podle mě teď tady máme možná nejlepší kompromis, který jsme vůbec mohli mít, co se týče těch nezbytných předběžných požadavků, ale Myslím, že ta proporcionalita by měla být vyškrtnuta. Otázka, zda tam máte správné instituce nebo ne, nezávisí na tom, kolik peněz budou utrácet. Protože pokud by tomu tak bylo, tak by to znamenalo, že ty předběžné požadavky jsou chybné. Čili ten požadavek bychom, bychom měli vyškrtnout. Nedávat tam přiměřenost. Druhá oblast se týká toho, kde podle mého názoru by mělo dojít ke zlepšení pravidel. Jednak společný strategický rámoc, což pokud to chápu dobře, tak stále ještě otevřen vyjednávání s radou. Je potřeba ho posílit. Mně to momentálně připadá jako taková prázdná skořápka. Proč to tam máme? Není vůbec jasné, jaká je ta strategie územní soudržnosti. Eh, ve stávají koncepci toho rámce. To je poněkud znepokojivé. Vypadá to totiž, že politika soudržnosti jakoby slouží jiným účelům. Dále, partnerství. Tak já myslím, že Evropský kodex je naprosto zásadní v této fázi. A nejenom proto, aby bylo dosaženo lepšího konsensu. My potřebujeme určitá ustanovení Evropského kodexu chování, aby bylo zajištěno, že ty projekty budou sepsány a vytvořeny takovým způsobem, aby skutečně byly zohledněny stávající znalosti partnerů. Dále, výkonnostní rámec, to je taková věc, o které jsme s EU už hodně, s vámi hodně hovořili, nechci do toho zase zacházet. Myslím si, že ta stávající verze má stále poněkud zvrácené účinky, protože administrátorům se jakoby říká, že my snížíme naše výkonnostní cíle a to mě poněkud znepokojuje. A konečně eh, doplňkoval, doplňkovost. Já mám pocit, že tady jsme dosáhli v Evropě velmi dobrých výsledků tím, že jsme tento koncept adicionality, doplňkovosti navázali na růstový pakt. Čili my tam dáváme nějaká ta doplňující opatření a která musí být ještě sledována. A nevím skutečně, proč by tam měla být výjimka. A konečně třetí oblast, nová pravidla, která zatím ještě nemáme. Jednak eh, politická debata a přeskum na nejvyšší úrovni. Já si myslím, že jarní Evropská rada by eh, se měla stát tím místem, kde se budou přeskoumávat výsledky evropské politiky soudržnosti. Už se o tom hovořilo, zatím tam ještě nejsme. Eh, já se k tomu dostanu ostatně ještě ve druhé části své prezentace. Nicméně ta skutečnost, že hmm, Euromeeting v tomto období to mm, vyslalo poněkud rozporuplný signál z Evropy. Vypadalo to, že není všechno tak, jak by mělo být. A konečně otevřená soudržnost. Já mám pocit, že na Všeobecnou radu 16. října by se měl dostat text, který bude obsahovat určité změny článku 105 o komunikaci já to považuji za dobrý krok. Chtěl jsem vás na to upozornit. Nejsme ještě tam, kde bychom měli, chtěli být, ale myslím, že e, se ubíráme tím směrem, aby docházelo k monitorování systému, ne jenom pro některé takové ty e, specialisty, ale aby to zahrnovalo všechny občany, alespoň co se týče Itálie já díky vaší laskavosti jsem měl možnost tedy říci, eh, co chceme dělat a nyní pohovořím o té minulé situaci a to již vezmu italsky. Takže tady máme plán obnovy Itálie. Tento plán odpovídá úsilí, které Itálie vyvíjela ve všech ostatních oblastech naší vlády, našich rezortů. Tudíž by vás nemělo překvapit, když se podíváte tady na tento graf, že nebylo vždy pravdou, že Itálie vynakládala prostředky nejhůře ze všech v Evropě. Tady tato červená čára ukazuje procenta výdajů Eh, a máme tady tady porovnání období 2000 až 2006, 2007 až 2013. V prosinci 2011 jsme byli někde na 25% a přitom před eh, sedmi lety jsme byli na 40%. 2007 až 2013 by mělo být považováno pro Itálii spíše za určitou anomálii, protože celé to období, celé to, tato pětiletka italské historie byla skutečně poněkud anomální. Co se stalo? Eh, naše vláda, respektive naše předchozí vláda musela zareagovat na tuto situaci a 26. října pan předseda Berlusconi zaslal Eurosummitu návrh eh, intervence, který nad summitem a tady následně tady můj předchůdce zahájil action plán, akční plán, na němž dále pracuji i já a obsahuje následující prvky. Jedna posílená spolupráce s Evropskou komisí, což znamená zkrácení e, interakce, mnohem lepší zastoupení také v oblasti odvětvových ředitelství e, jednotliv, v jednotlivých regionech. Dále Komise by měla vytvořit určité task force, určité pracovní skupiny, které se budou týkat dvou nejproblematičtějších regionů na jeho Itálie, dále stanovení národních cílů, které budou doplněny k tomu klasickému cíli N plus 2. Dále postupné snižování spolufinancování na takovou výši, která na konci října by měla dosáhnout 8 miliard, tedy snížení národního spolufinancování. Otázka tedy zní, eh, Itálie výrazně eh, zeslabila politiku společenství? Ne, není tomu tak. Ze dvou důvodů. Jednak Itálie byla jedna ze zemí, která měla jednu z nejvyšších mír spolufinancování v celé Evropě. Naše spolufinancování se pohybovalo ve výši 53% souhrných výdajů společenství i našeho státu. Přitom celoevropský průměr je 31%, Německo 40%. Čili Eh, prostřednictvím tohoto snížení spolufinancování se Itálie dostává z 53% na, 4, na 47%. Takže my stále jsme na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě. Další věc, těch 8 miliard, eh, i navzdory velikému velikým požadavkům na veřejné finance nebyly nějak neutralizovány, ale byly spíše promítnuty do těch investic schválených eh, Evropskou komisí a realizovány prostřednictvím tohoto akčního plánu, takže ani jedno euro nepřišlo na zmar z toho rozvojového pohledu. Tyto zdroje byly tedy přeprogramovány prostřednictvím příslušných priorit. A konečně poslední důležitá věc, my jsme využili tady eh, tohoto akčního plánu, tady těchto 8 miliard, abychom předvídali to, že budou zavedeny některá pravidla, jako třeba zaměření na témata, eh, zaměření se na určité kroky a výsledky, otevřená zpráva, otevřená data a dále. Stručně výsledky. Operační programy, toto je celkový souhrn všech běžných programů. Toto není ten akční plán, toto jsou běžné programy. Vidíte tady slabou stránku Itálie. Údaje ze prosince 2011, jak to vidíte zde, tak si povšimněte, nevím, nevím, jestli to vidět, říká řečník, ale mm, vidíte tady tu poslední hvězdičku prosinec 2011 N plus 2. Ty předchozí dvě hvězdičky v říjnu a v květnu to byly národní cíle, které jsme my zavedli proto, abychom podpořili a stimulovali situaci tím, že budou zavedeny národní sankce. Čili vidíte, že ta zelená čára eh, následně se vyvíjí tak, že byl podařen ten, promiňte, splněn ten květnový cíl a snad se nám podaří dosáhnout i toho říjnového, prosincového cíle. No, uvidíme, bude to složité. Potom, ale co je zajímavější, je ten akční plán. A je to těch 8 miliard. Tady je skutečně chyba, musím upozornit, je tady 9,4, ale opravte si to, mělo by tam být 8. A zde vidíte priority. Hodně, hodně se zaměřujeme na mládež, na mladé, jak nás ostatně vyzvala komise i rada, prostřednictvím tedy vzdělávání, sociální inkluze, péče o děti, sociální spravedlnosti, zaměstnanosti a tak dále. To jsou vše intervence týkající se mládeže, ale potom jsou tam ještě nějaké nové prvky, jako, které se týkají sociálního začlenování, třeba zkrácení některých těch časových hud. Dále důležité oblasti komunikace a doprava, železnice, digitální agenda a potom také jedna komponenta se týká malých a středních podniků a konkurenceschopnosti a velmi důležité je tady to téma smart cities, inteligentní města. Čím předvídáme eh, realizaci strategie v letech 2014 a 2015. Je to strategie těch Smart Cities. Dále tam vidíte tu komponentu, kde máme napsáno potvrzení stávajících projektů. Tak o co tady jde? Tady jde o jakousi rezervu, jakousi pojistku to, eh, pro ty projekty, které se tam na počátku nepodaří začlenit. A již jsem téměř u konce a teď bych pohořil o našich některých úspěch, úspěších. Takže nejlepší program je ten program vzdělávání. Zde již od loňského prosince bylo vyčerpáno 70 70 prostředků bylo již vyčleněno tedy. Dále byly zavedeny určité daňové kredity pro znevýhodněné pracovníky. Ten tender zde měl velmi dobré výsledky. Hmm, jedná se tady o nějakých 300 milionů euro. Ten projekt by měl být skutečně rozjet již někdy za pět dnů. Eh, další důležité téma spravedlnost. Tady by měly se eh, začít zavádět některé informační, informační nástroje, protože například na jihu Itálie ty časy v oblasti justice jsou čtyřikrát delší než na severu. Další téma. Hmm, mládež, mladé osoby. Tady velmi zajímavé je to téma Messengers, to je velmi zajímavý inovativní projekt, potom digitální agenda, tady opět, jak vidíte, projekty buď to již byly schváleny, nebo probíhá schvalování v Bruselu. Dále železnice. Zde máme skutečně novou věc, protože Itálie má veliký problém rozjíždět veliké projekty právě z důvodu eh, různých partnerských vazeb a vztahů mezi institucemi a občany. Snažíme se tedy nastavit nový kontraktační model mezi Neapolí a Bari. Neapol Bari tady eh, se snažíme zkrátit čas ze 3 hodin 30 o 48 minut. A konečně Pompeje, to je eh, projekt, o který se zasadovala už předchozí vláda, podporoval to komisař Han A já doufám, že pan komisař k nám zavítá hned v lednu, aby se seznámil se zahájením prací. To je víceméně vše, co se týče Itálie, a teď přejdu zase zpět do angličtiny. Takže ten Plán italské obnovy je doprovázen tím tématem otevřenosti. Dnes o tom budeme hovořit i na tiskové konferenci. Budeme představovat naše nové webové stránky, které tady vidíme. Ano, tady se na ně můžeme podívat v reálu. Na těchto webových stránkách jsou zahrnuty veškeré projekty financované Evropskou unii. Je to téměř nějakých 400-500 tisíc euro Eh, euro, 16 miliard euro na vnitrostátního spolufinancování. Také jsou tam zahrnuty projekty financované v rámci domácí regionální politiky, ať už jste kdekoliv, tak si můžete tady takto na to kliknout, dostanete se do projektu, to je projekt Metro v Neapoli, to je určitě projekt, eh, který je velmi úspěšný. Samozřejmě jsou stovky projektů, které tak úspěšné nejsou a na těch webových stránkách to hned vidíte. Vidíte, že se tam nepostupuje, zatím tam nebylo nic čerpáno, prostě všechno, všechno to tam vidíte, je to pravidelně aktualizováno, může to dělat každý občan, je to velmi otevřené. Každý občan, každý student, každá univerzita se do toho může dostat, může si hrát s těmi daty, Ehm, a vidíte, já nevím například, zda pravicoví starostové jsou úspěšnější než levicoví starostové a podobně. Prostě cokoliv. Opravdu různé věci s tím můžete dělat, můžete skutečně takhle sledovat, co dělá administrativa. Zatím to bylo schlednuto 14 tisíckrát, 5% eh, z těch zhlednutí bylo mimo Itálii a mohu vám říct, že to má velmi důležité administrativní dopady. Moji přátelé administrátoři po celé Itálii si najednou uvědomují, že to, když zadávají údaje do monitorovacího systému, tak to sledují tisíce a tisíce lidí. A mohu vám říct, že na monitorovací systém to má skutečně veliké dopady. Děkuji mnohokrát panu ministrovi a tuším, že jako první se přihlásil Jan Olbricht. Prosím kolegy, kteří si také přejí promluvit, aby se přihlásili zvednutím ruky. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Já mám poznámky, které také rozdělím do dvou částí. První budu hovořit o systému, druhá budu hovořit o Itálii. Co se týče toho systému jako takového, tak podle mě, co je zarážející, Mm, a to nejenom ve vašem projevu, ale obecně je právě ta zamě, tematická zaměřenost. Samozřejmě to, že se snažíme nějak zaměřit, koncentrovat to chápeme, ale potom otázka je, jakým způsobem chceme koncipovat to tematické zaměření. Chceme být co nejflexibilnější, co se týče subsidiarity, ale co se týče toho zaměření, tak jsme mnohem méně flexibilní. My doufáme, že rada to pochopí, že pochopí, že to, co se snažíme dělat, je zavázat řídící orgány eh, k tomu, že budou realizovat tu zaměřenost, ale zároveň musíme poskytnout určitý prostor, v jakém se budou pohybovat. Potom jedna věc, která mi nebyla úplně jasná, teď je to možná trošku jasnější, je to, na co se bude zaměřovat ESF, jaké budou ty poslední čtyři tematické cíle a na co se bude zaměřovat ERDF. A odpověď je na všech těch jedenáct věcí. Takže tady je jakoby určité e, nedorozumění, ale možná to je právě to dvojité zacílení, o kterém jste hovořil. Co se týče toho rámce CSF, tak nevím, zda budete souhlasit, ale podle mě tady je skutečně problém s tím, jak je vystavěno to nařízení protože komise tam navrhovala určité typy akcí, určité kroky, ale my tam máme ty lisabonské typy, takže nemůžeme to přímo koncipovat v těch dokumentech. A v důsledku toho, jestliže ty typy kroků jsou v investičních prioritách, tak CSF by mělo být jakoby něco jiného. A teď je otázka, co? Co bude to CSF? Bude to prostě jako nějaká strategie nebo strategie pro slučování prostředků, anebo to bude naopak výstupová strategie, Čili jakoby se mělo jednat o slučování různých fondů, různých prostředků, ale podle mě to už je hodně daleko od toho původního dokumentu. Nicméně komise má pravdu, protože komise od samého začátku říkala, že to není součástí toho nařízení, že by to mělo být v aktu v přenesené pravomoci. A teď je otázka, jak to vlastně bude vypadat. A je to také problém pře přílohy, ale podle mě je to problém toho typu e, těch akcí. A potom otázka týkající se Itálie. Možná Eh, tady je jedna věc, které nerozumím, ale musím říci, že ne, nerozumím až stala tak těm číslům spolufinancování. Jaké jsou ty rozdíly mezi těmi různými národními úrovněmi spolufinancování? Máme přece určitá pravidla. Mělo by to být tedy v souladu s těmi pravidly. Ale opravdu možná tady je to v důsledku toho, že já nejsem s tím dostatečně seznámen. Takže můžete mi říct, proč Itálie má o tolik vyšší míru spolufinancování než jiné členské státy? Děkuji, pan Angurakis. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήθελα να κάνω τις εξής ε, δύο... Já mám dvě, tři připomínky na tomto místě. Pane ministře, u vás jako u nás je to podobné. I vy zažíváte delší krizi, zejména na jihu Itálie, ale je tam podpora z eurozóny a musíme počítat s tím, že ta krize ještě dva, tři roky potrvá. Teď jste představil program, je to otázka soudržnosti. Nevíme, nakolik to zohlední otázky a aspekty soudržnosti. Získal jsem dojem, že největší část financí z tohoto fondu je určena nebo bude určena na opatření pro osoby, které jsou krizí nejvíce dotčeny, osoby bez práce, osoby mladé. Myslím si, že tím je možné rozjet rozvoj v oblasti průmyslu, ale také v jiných odvětvích, tak, aby Řecko i Itálie se dostaly zase do lepší situace. Já jsem ale úplně nepochopil to, co jste řekl ohledně společného strategického rámce, těch nejasností, co vlastně ten rámec znamená. Pokud se podívám do dokumentů, tak se dozvím, že společný strategický rámec má sloužit k podpoře strategie Evropa 2020. A celý tento rámec vlastně slouží k tomu, abychom ještě rostli. To znamená, že pokud je o Itálii, Řecko, tak určitě mohu hovořit za Řecko, tady ta, ta část bude určitě větší. Určitě mi dovolte, abych na závěr řekl ještě jednu věc. Možná, že byste nám mohl něco říci k tématu Evropa 2020. Jak je možné je zrealizovat tuto strategii a kam společné finance půjdou podle vašeho názoru, pane ministře? To znamená, za každé euro, které se vydá, se vrátí do Německa zase 85 centů. Jak to bude vypadat v případě Itálie a v případě Řecka? Děkuji. Grazie, presidente, grazie. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu ministrovi, že k nám zavítal. Já mám několik dotazů a pokusím se také držet toho schématu těch dvou částí, do nichž jste rozdělil vaše vystoupení. Co se týče vylepšení eh, vynakládání prostředků, tak eh, tady je několik věcí, které mi nejsou jasné. Jednak, eh, co se týče té podmíněnosti ex ante. Hovoříme tady o předběžných požadavcích, které jsou stanoveny pro zacílení investic, předběžné požadavky, které se budou týkat všech zemí a jsou nějakým způsobem standardizovány. Já jsem k tomuto v rámci našeho výboru předložila některé pozměňovací návrhy, jejichž cílem bylo vytvořit určitou formu flexibility, která bude zohledňovat tu výchozí situaci v každé zemi, protože politika soudržnosti vychází právě z rozdílů, z rozdílnosti, které se snažíme snižovat. Ovšem tato politika soudržnosti je v praxi často e, narušena v tom smyslu, že když se stanoví pravidla, neber se v potaz to, že ty výchozí body, ta výchozí situace bývá hodně odlišná. Čili nevím, zda budete souhlasit tady s tímto nastavením, která by měla zajistit možnost rovné účasti všech v příštím programovacím období. Co se týče toho performance framework, toho výkonnostního rámce, vy tady vyjadřujete určité znepokojení. Já musím říct, že i my spolu s jinými italskými kolegy jsme tady předložili pozměňovací návrh, který ovšem v tomto výboru vytvořil velké byrokratické problémy. My jsme se snažili se zpravodaji vypracovat kompromisní pozměňovací návrh, který zcela eliminoval tu sankční sankční povahu, ale nikoli to vzdělávací povahu. Samozřejmě, ono je pravda, že kdo chybuje, měl by za to zaplatit. Ale eh, jestliže by měli platit ty regiony, ty země, ty subjekty, které chybují dobře, ale zároveň bychom se měli snažit nějak motivovat, aby se vylepšovali, aby rostly. Čili my jsme předložili tento pozměňovací návrh, který se stal součástí kompromisního návrhu a který se snažil vy, eh, změnit článek 20 odstavec 4. Nicméně navzdory našemu úsilí došlo následně k trošku jinému odhlasování kompromisu. Já nebudu zacházet do detailů, ale e, v rámci mm, prostě toho performance framework, toho výkonnostního rámce se to tady vyvinulo trošku jinak. Takže já se chci zeptat, jak to vidíte vy, zda vy jste politicky odhodlán bojovat o odstranění této byrokratické chyby. Dále jsme tady hovořili o tom, aby tady nebyly žádné výjimky, ale nejsem si úplně jistý, co jste se tady snažil říci. Zejména s také s ohledem na ty úvahy, které jste tady řekl a také mm, na to navázal pan kolega Olbricht a já bych se k tomu chtěla připojit. Čili co, jak můžete nám vyjasnit trošku tu adicionalitu, tu doplňkovost a na jaké úrovni je Itálie oproti jiným zemím, jak je to možné. Dále, druhá část vašeho vystoupení se věnovala tedy Itálii. Opět, nejsou mi tady jasné některé věci. Vy jste tady eh, zmínil určité věci. Samozřejmě hovořil jste o té předchozí vládě, o těch intervencích, o tom, jak se tady vypracovala ta možnost posílené spolupráce, že byl vypracován plán, který bude předpokládat určité zacílenější, zaměřenější kroky ve spolupráci s Evropskou komisí. A následně jste tady eh, hovořil o těch výsledcích a o těch datech a hovořil jste tady o tom, jak bylo dosaženo toho květnového údaje já musím říci, ale že to není úplně to, co jsem se dočetla v tisku, protože vnitrostátní tisk naopak hovořil o tom, že ministr je e, v desiluzi, co se týče těch výsledků, že hovoříte o tom, že tam nedošlo k dosažení cílů nejenom v regionech na jihu, ale i co se týče národních nástrojů obecně. Čili já bych teď chtěla pochopit, e, proč tak odlišná prohlášení. Vy tady teď hovoříte mm, o tom, o tom květnu a říkáte, že jste si jistý, že bude dosaženo i cílů říjnových a prosincových. Čili můžete mi to trošku osvětlit a zejména, jak to bude vypadat v těch regionech na jihu, také v, zejména v kampánii, kterou, jak vím, vy jistě také velmi dobře znáte. Vy se domníváte, že mm, tam budou ty cíle splněny, ale zatímco já moc dobře vím, že guvernér kampánie to vidí trošku jinak. The last question. Last, question. Ano, ano, já už končím, říká řečnice. Taková ještě souhrná otázka. Vy jste tady uvedl výčet eh, toho národního plánu a hovořil jste o přeprogramování zdrojů. Hovořil jste tady o těch konkrétních cílech, jako podpora mladých, digitální agenda a tak dále. A já bych se vás chtěla zeptat na jednu věc, protože jste hovořil o možnosti vyjasnění některých konkrétních údajů. Čili chci se zeptat, v čem bude spočívat eh, pozitivní přínos těch intervencí v oblasti digitální agendy? A také, co se týče té mládeže. A konečně ono, tady toto hodně, hodně mm, rozrůzněné koncipování toho akčního plánu, není to trošičku v rozporu s právě zase naopak s tím tematickým zaměřením? Jsou tam skutečně následně nažitě zohledněny ty priority italské vlády? Kolegové, říká paní předsedkyně, ještě stále se hlásí čtyři řečníci, kteří by chtěli položit dotazy. Bohužel každý máte jenom již asi tak jednu minutu k dispozici, jinak nebudeme mít možnost si vyslechnout odpovědi pana ministra. Čili chtěla bych požádat kolegy, kteří nyní vystoupí, aby skutečně se omezili pouze na jednu Mytel, Minutu. A je už mi teď zcela zřejmé, že potřebujeme nějaký seminář uspořádat přímo v Itálii. Takže paní Eligoen, D'Angelis eh, a další. Každý máte ale skutečně jenom jednu minutu. Eh. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, Vystoupení paní kolegyně Macony, která hovořila o tom nesouladu mezi těmi daty, které se objevují na ministerských stránkách a mezi tím, co tady říkáte teď, mě inspiruje k tomu, abych eh, se k tomu vyjádřil i já. Já se chci své vystoupení rozdělit na tři části. Nezabere to víc než minutu. Bude to určitá kritika, zároveň žádost o vyjasnění. Tak, jednak eh, bych chtěl ocenit vaši kompetenci, zejména oproti vašim předchůdcům a ve srovnání s některými vašimi jiný kolegy, takže chtěl bych vás velice pochválit. To nám dělá radost. Ale potom určitá také kritika. Pane ministře, eh, bude se to týkat pozice parlamentu k některým tématům a chtěl bych připomenout, že poprvé teď parlament má pravomoc spolurozhodování. My jsme ve všem vystoupení ovšem zaznamenali určité aspekty, které nejsou v souladu s tím, co schválil tento výbor a zejména jedna věc, a to, co se týče rozdělení regionů do těch třech kategorií, já vím, že jste, jste se vyjádřil proto, aby byla zrušena ta kategorie těch přechodových regionů, které budou jaksi penalizovány. Jsou to právě ty regiony, jako bude třeba Abruzzo, Sardínie, je, možná slyšíte podle přízvuku, že i já jsem z regionu Abruzzo. potom tedy ty regiony, které jsou izolované, ostrovy a tak dále. Čili chci se zeptat, neměli jste více zohlednit to, o co se snažil parlament, aby právě byly jednoznačně lépe definovány ty regiony, které budou spadat do jednotlivých kategorií. Dále, eh, potom ještě bych prosil, zda byste mohl se více vyjádřit tam k tomu projektu týkající se Pompeji. Víte samozřejmě, že tam v souvislosti s tím zemětřesením a tak dále e, jsou určitá velmi naléhavá témata, čili můžete mi to prosím vyjasnit? Děkuji. Dále také prosím jedna minuta, pan Karona. Děkuji. Mám jednu minutu na to, abych vám položil následující otázku. Já zcela souhlasím a vítám ten způsob, jakým tato nová vláda se rozhodla přistoupit k této problematice fondů a politiky soudržnosti. Ovšem poněkud nesnadný, těžkopádný nástup je možná také plodem té katastrofální práce, která probíhala v posledních letech. Tudíž já jsem rád, že v této evropské sněmovně můžeme se snažit specifikovat nebo lépe pohovořit o tom, jaká je situace v Itálii. Ano, říkal jste, že posledních pět let byla určitá anomálie. Dobře. Ale já mám pocit, že jeden z největších problémů je, jakým způsobem zajistíme, že během příštích sedmi let se nestane to, co se stalo v předchozím období. Čili jaké iniciativy chce učinit italská vláda v tomto ohledu. Například mám pocit, že jeden ze zásadních problémů byla komunikace s místními subjekty, s místními samozprávami, s regiony. E, čili jak to vypadá na těch příštích sedm let? Myslíte si, že vláda Eh, bude lépe komunikovat s těmi místními samozprávami, s těmi regionálními správami. Ne, že mm, aby projednávali to, co bylo, ale to, co bude během příštích sedmi let. Potom další věc. Chci se zeptat, jaký se staví vláda k makroekonomické situaci. Chci se zeptat, eh, na konci roku 2013 to národní procento jiných prostředků. Kolik toho bude a respektive kolik budeme muset vrátit? Děkuji, paní Irigoyen. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu stručná. Minuta mi stačí k tomu, abych uznala a poděkovala eh, panu italskému ministru pro územní soudržnost za jeho vynikající přednášku. Eh, jistě potřebujeme eh, pro Evropu s úvahu. Také se mi líbí, jak jste vysvětlil, jakým způsobem se využívaly fondy je velice důležité, aby tyto informace se dostaly k našim občanům, protože chceme-li skoncovat se znechucením evropských občanů eh, vůči politice, právě tato politika soudržnosti je politika, která nás nejvíce přibližuje našim občanům. A chtěla bych znovu potrhnout to, co tady by bylo již vyjádřeno, že příští fondy musí být hodně podporovány právě aby pomáhali zejména těm středně velkým regionům, které se musí dále rozvinout. Máme závazky vůči všem těmto regionům, nejenom v Itálii, abychom se dostali ku předu. Děkuji mnohokrát. Děkuji a poslední pan De Angelis, jedna minuta. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu ministrovi. Potom eh, dvě otázky. Hovořili jsme o té podmíněnosti ex ante. Rád bych věděl, jak se vláda staví k tomu, že z této podmíněnosti se nestane, jak bych to řekl, něco, co bude příliš penalizující. Protože měla by tady zůstat určitá forma flexibility. A potom druhá věc. Co se týče té politiky soudržnosti, tak ta struktura, tak jak je vyjednávána, tak je tady určité riziko, že ty nejrozvinutější eh, regiony přijdou o prostředky. Já tady vidím, cítím takovéto znepokojení. Nacházíme se skutečně v momentě, krize, protože ty nejrozvinutější regiony jsou důležitou hybnou silou pro růst, pro podporu práce, pracovního trhu a tak dále. Čili to je něco, na co bychom měli dávat veliký pozor. A potom ještě třetí otázka. Kultura. My zde se tomu věnujeme hodně. Domníváme se totiž, že kultura, kulturní dědictví, kulturní bohatství představuje velké bohatství, ale zároveň také velikou příležitost. Například v naší zemi je to velikým zdrojem i pro rozvoj, zaměstnanost a tak dále. Takže chtěl bych se zeptat, jak se k tomuto staví italská vláda, protože to je něco, co já považuji za velice důležitou věc. I na tento důležitý cíl by tedy měly být vynakládány zdroje. A potom ještě jedna otázka, jedna poznámka. Já velice oceňuji tu práci, kterou děláte během posledních měsíců, kdy se snažíte o tuto obnovu, toto oživení. Samozřejmě říkáte, je to složité, ale uh, já to vnímám tedy velmi, velmi pozorně. A jakým způsobem se tedy e, postavíme k tomu lepšímu vynakládání prostředků. Musíme skutečně zajistit, že ty investice budou investice kvalitní, investice produktivní, investice, které zajistí růst a rozvoj a zejména také dají práci mladým lidem. Děkuji. Děkuji. A pane ministře, máte 10 minut na závěrečné vystoupení. Děkuji. A tady opět to vezmu eh, podle stejného systému. Myslím si, že to tady vede ke mm, určitým problémům, které tady zazněly. Já jsem velice rád za ty kroky, které tady děláte i navzdory tomu zaměření, té koncentraci. Tak jak jste o tom hovořili vy, je to trošku něco jiného, než to jsem myslel já, ale určitě během příštích týdnů bychom se měli ze všech styl snažit o to, že dosáhneme lepší kombinace mezi těmito dvěma věcmi. Jednak tady tam možností výběru a jednak možností užšího zaměření. Jedno není možné bez druhého. Protože jinak je tady riziko, jak jsme řekli už několikrát, že budeme regionům věn, vnucovat nějaké kroky, nějaké projekty, které pro ně nejsou vhodné. Další téma. Eh, co mám na mysli tím, když říkám, že potřebujeme jiný společný strategický rámec, který nebude jenom prázdnou skořápkou, tak já myslím, že eh, když se podíváme na tu situaci eh, v Itálii, musíme si položit není ten akč, otázku, není ten akční plán příliš otevřený, nezahrnuje příliš mnoho věcí, tak podle mě ne, protože koncentrace to neznamená, že budeme dělat hodně věcí s stejného typu, třeba mnoho škol, mnoho silnic. Ne, koncentrace zaměření to je o tom, že si vypracujete strategii, která bude mít určitý územní aspekt. Vy jste tady hovořil o různých sedm typech intervencí, ale potom otázka spíše zní, máte vůbec nějakou strategii nebo ne? Já si myslím, že ano, my strategii máme, já bohužel teď nemám čas, ale musím říci, že bych možná navázal na to, co jste řekla i vy, že by určitě bylo vhodné, kdybychom se chytili takové příležitosti a vyčlenili si třeba na to klidně celý den, abychom se o to pobavili, protože pro nás tohle to do jisté míry bude takový prototyp pro to období 2014 až 2012. Já bych mohla hovořit dlouho, my máme strategii. Sociální začlenování samo o sobě to nic neznamená, ale my máme zcela jasnou myšlenku a snažíme se je realizovat. Například eh, na jihu Itálie tam nemá smysl dávat peníze firmám nebo lidem nebo pracovníkům, jestliže nevytvoříme nějakou formu občanství na jihu Itálie, protože občanům se tam nedostává naprosto za skladních služeb. Sociální úmluva mezi občany a státem tam již jaksi byla zcela, zcela porušena. Občanům na jihu Itálie se nedostává věcí, které jsou jinde v Evropě zcela běžné, čili na jihu Itálie možná bychom opravdu měli vytvořit, obnovit některé ty základní občanské aspekty základní služby. Nicméně to není úplná odpověď. Potom ještě je tady otázka, jakým způsobem já nevím, například zlepšit péči o děti, že třeba budeme tu i tam budovat školy, nebo že budeme se snažit řešit sociální začlenování na tom, kterém území. Čili to jsou právě ty, které investice, které buď to probíhají v rámci určité strategice, anebo ne. A právě ten společný strategický rámec, to je rámec, který nám nabízí Evropa, eh, proto, abychom nezapadli do určitých škatulek, ale právě abychom jasně pochopili, co to je strategie. Potom ještě jedna konkrétní otázka, eh, ty předběžné předpoklady, ta kondicionalita, podmíněnost ex ante. Já si myslím, že by v některých případech měli eh, zohlednit ten můj názor jako východisko, ale v některých případech ne, protože jsou určité podmínky, které prostě nebývají uspokojení. Viděli jsme to na jihu Itálie. Do některých projektů byste prostě neměli vůbec dávat peníze, jestliže nejsou splněny ty naprosto základní podmínky, jako je třeba likvidace odpadu a podobně. V takovém případě bych tam neposlal ani euro. V jiných oblastech ale zase ano, Souhlasím s vámi, protože různá specializace v různých regionech znamená různé věci. Čili odpověď je, přijde na to. Potom ten výkonnostní rámec, to zcela podporuji, zcela podporuji to, co jste tady řekli. Adicionalita, doplňkovost. Tak, to, co jsem říkal, tady eh, riziko je to, eh, je, jak ostatně řekla i rada, že budou vyňaty ty přechodové regiony z té adicionality. Čili neměly by tam být žádné výjimky. Neměly by tam být žádné výjimky, co se týče začlení přechodových regionů. A konečně, co se týče systémových problémů. A teď přejdu do italštiny, tedy jak se Itálie staví k té problematice přechodových regionů. Tak to je velice jednoduché. Myslíme si, že přechodové regiony si zaslouží velikou pozornost ve všech zemích. Itálie se domnívá, že může uspokojit tuto potřebu větší finanční pozornosti prostřednictvím spíš vlastních vnitrostátních zdrojů, spíše než zdrojů evropských, jednoduše z důvodu čistého salda, mm, které máme v Itálii. Čili Itálie se domnívá, že stejnou výsledku dostane prostřednictvím vnitrostátních zdrojů. Za druhé, eh, jestliže budou ty trhové regiony schváleny, tak jako evropský občan budu šťastný, jako italský občan budu nespokojen. Potom ta další otázka, která tady zazněla, zda, e, co se týká se rozdílu spolufinancování. Tak ty rozdíly jsou tady v podstatě z toho důvodu, že pravidla pro e, komunitární spolufinancování stanoví určité minimum a Itálie šla velmi, velmi nad toto minimum. To je celé. V současné době jsme si uvědomili, že se musíme vrátit zpátky, protože už jsme prostě byli příliš vysoko. Ale jak říkám, my jsme ty prostředky neseškrtali, my jsme je jenom převedli v rámci toho akčního plánu. Potom velmi citlivá otázka týkající se krize. Kolik mám ještě? Čtyři minuty? Tři minuty? Takže již skutečně budu končit, budu končit. Ne, takže ta otázka týkající se krize. E, máte pravdu v tom, že Itálie si zohlednila tu situaci krize ve svých volbách. Například vzali jsme v potaz tu skutečnost, že na jihu Itálie se zavíraly jesle a školky a zavíraly se tam zařízení péče o starší občany. Čili jsme si uvědomili, že je potřeba zachovat a vylepšit služby, které nejsou doplňkové, ale jsou to úplně základní, základní služby. E, to jsou základní služby i důležité pro rozvoj technologií a podobně. Zároveň v těchto dnech prostřednictvím guvernérů jednotlivých regionů se snažíme zač- z- realizovat určitá opatření anticyklické povahy, zaměřená třeba na malá střední, pova- eh, stře- malá střední podniky nebo třeba opatření týkající se vyplácení poloviny platů s nevýhodněným skupinám občanů. Čili to všechno je ta flexibilita týkající se prostředků společenství. A potom, jak jste se ptala, zda ministr je tedy skutečně spokojen anebo nespokojen těmi výsledky, že tam je určitý rozpor v tom, co jsem řekl. Tak, ministr je nespokojen. Je nespokojen, protože ten graf, můžeme si ho zkusit ukázat znova, anebo možná ne, eh, on ten graf není, není příliš hezký. Je příliš plochý. Čili minister prostě konstatuje, že cíle byly cíle byly respektovány a jak jsem řekla, abych bylo dosaženo toho říjnového cíle, tak musíme za 17 dnů odvést veliké výsledky. Takový ten schud, schodový, schodový vývoj v Itálii to není známka dobrého vývoje. Tudíž nemůžeme být zcela spokojeni. Nejsme spokojeni, ale zároveň minister je spokojen s tím, že prostě ty cíle plněny jsou. Čili mm, jsem nespokojen, ale zároveň konstatuji, že cíle jsou plněny. Tak to bych to asi vysvětlil, proč jsou tady oba tyto aspekty. A nepřeju se, aby došlo k nějakým ztrátám. Oni jsme ztratili miliona půl. A potom poslední komentář týkající se Pompeji 1420. Tak Pompeje. Tady jsme řekli, že chceme zahájit otevření prvních pět stavebních prací již někdy v prosinci, tak abychom během měsíce ledna mohli eh, zviditelnit konkrétně ty práce, které jsou financovány z evropských prostředků. Proč jsme požádali o určitý čas? Je to z velmi jednoduchého důvodu. Pompeje se nachází na jihu, kde je veliká míra kriminality. Tudíž jsme, jsme chtěli, aby případě těch veřejných zakázek bylo zcela zajištěno, že ani euro neskončí v těch špatných rukou. Proto jsme požádali ještě o další dva, tři měsíce. A konečně poslední věc. Jak eh, se staví italská vláda ke 1420? Tak, italská vláda na konci tohoto měsíce vypracuje dokument pro zahájení veřejné debaty, který bude vycházet z akčního plánu. A jak bych čekal, tak to, o tomto dokumentu se rozvine veřejná debata. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu ministrovi a také jménem všech kolegů bych vám chtěla říci, jak chtěl bych vám připomenout, jako ostatní panu ministry Hacidekvisovi, i vy jste členem rady. Takže jestliže vy podporujete některou naše stanoviska, některé naše pozice, spoléháme na vás během vyjednávání v rámci trialogu. Protože k některým těm tématům, některým těm otázkám jsou velmi odlišné názory mezi tím, co si myslí parlament, co si myslí předsednictví a tak dále. Čili budeme muset hledat obtížné kompromisy a doufáme, že vy nás podpoříte. Já vám tady ještě jednou děkuji. Děkuji mnohokrát. Přeji vám hodně štěstí a úspěchu. Doufám, že se s vámi zase uvidíme za několik měsíců a že nás budete informovat o dalším pokroku. producing different Italy. You think you will in general succeed, and one thing you will and will. It's amazing.